Dámy a pánové, srdečně vás vítám na naší první schůzi v novém roce. Přeji vám i za předsednictví a sekretariát všechno nejlepší do nového roku. Přeji také vše nejlepší i tlumočníkům a také přeji všechno nejlepší našim spolupracovníkům, kteří nám ulehčují práci. Dostali jste program, má k tomu někdo nějakou poznámku? Není tomu tak, tak se dostávám k bodu číslo jedna. V programu máme jednu změnu. Pan de Blasio nás požádal, aby svou zprávu o finančních zájmech Unie, aby tato zpráva byla odložena a Původně to byl bod číslo 7 na programu, ale o tomto bodu budeme diskutovat na 17. února na naší schůzi a hlasování se pak bude konat na březnové schůzi našeho výboru. Místo toho budeme probírat bod 15, což je prezentace pana Kalase o takzvaném tolerovatelném riziku chyb, tak toto bude uspořádáno okamžitě po slyšení s panem komisařem Fígelem. Má k tomu někdo nějaké poznámky? Není tomu tak, děkuji vám. A také se zápisem budeme postupovat jak, jako vždy. Také znáte již náš jazykový režim. Podívejte se do Kokoby a také ke složení výboru bych chtěl poznamenat, že pan Escobar nahradí pana Kaspariho za EPPED. To je tedy moje informace pro vás. Dnes a zítra je naše schůze přenášena po internetu. A pokud se týče komise, já jsem se informoval o tom, že pan Brian Gray, náš accounty officer z generálního ředitelství rozpočet, se stane generálním ředitelem vnitřní auditorské služby Internal Audit Service a to bude od 1. června. Je to tak? Je to od 1. června? Ano? je to již rozhodnuto a současný vnitřní auditor Walter Defa přejde do funkce generálního ředitele generálního ředitelství Taxud. A to bude také k prvnímu červnu tohoto roku. Mohu tímto tento bod programu uzavřít? Ano, děkuji vám. Nyní se dostáváme tedy k bodu číslo čtyři a to je udělení absolutoria za rok 2007. Jedná se to zde o otázku výchovy, vzdělávání kultury a mládeže. Příslušný komisař je pan Jan Fiegel. A já nyní nejdříve udílím slovo panu Leivesanovi což je člen účetního dvora. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice rád, že vás mohu seznámit s kapitolou číslo 9 výroční zprávy u dvora auditorů. Tato nová kapitola 9 se zabývá výdaji v oblasti vzdělávání občanství tím, že byla zavedena kapitola 9, proto dvůr chtěl také reflektovat změny současného rozpočtu. Nyní také se zabýváme v kapitole 9 především oblastmi vzdělávání, kultury, komunikace, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Závazky v těchto oblastech jsou 1880 milionů euro a platby jsou celkově 1453 milionů euro. A v současné době byly zavedeny, prezentovány nové mm, víceleté programy. A implementace byla také provázena změnou v kontrolní struktuře, která více přenáší odpovědnost na členské státy a vyžaduje také, aby členské státy vydávaly DAS vzhledem k finanční správě výdajů v příslušných členských státech. Účetní dvůr testoval 150 plateb a také provedl hodnocení eh, kontrolních systémů, které aplikuje komise. Tento vzorek 150 transakcí pokrýval 95 záloh a 55 eh, předběžných nebo finálních plateb. Zjistili jsme, že 21 proces procent eh, plateb obsahovalo jedno nebo více chyb. Do, prozatímní a finální platby vykazovaly více chyb než zálohy. Zjistili Zjistili jsme také, že zde byly hlavní problémy v oblasti v nárokovatelnosti výdajů a také neadekvátní dokumentace vzhledem k hodnocení kontrolních systémů jsme se zabývali s tím, jak komise aplikovala e, nově zavedený systém deklarací ex ante. Komise komise, když posuzuje tato, tyto deklarace, tak může buď to akceptovat celou deklaraci a podmínky, anebo je zamítnout. V případě podmínečného přijetí komise také může říci, že udělá předběžná opatření. Ale dvůr v oblasti oblasti například celoživotního vzdělávání zjistil celou řadu chyb. Národní orgány používají různé metody pro získání základu pro eh, eh, vykazování záruk a také, také jsme zjistili, že ty, jsou zde určité rozdíly, které vedou k celkově rozdílným výsledkům. Za druhé, hodnocení komise se zabývalo pouze určitý svými přehledy a také neprováděla komise žádnou verifikaci postupu. Za třetí, komise akceptovala veškeré deklarace, které souvisely s podmínkami, ale počet eh, příslušných podmínek byly, eh, byl velice rozdílný. Bylo to 3 eh, až 13 na každou agenturu. A bylo to například také rozdělení povinností, potom také rozdělení interních kontrol a také fungování auditorských systémů. Komise také nevyužila všech preventivních opatření. Dvůr také zjistil, že nebyla udělaná nápravná opatření, často nebyly respektovány lhůty a 240 20 eh, podmínek mělo být ještě implementováno do konce roku 2007. A za čtvrté také určitá kritéria nebyla přesně definována. Ponechávala jisté nejistoty, například to, co znamená eh, dokončení hodnocení pro hodnotícího procesu. Slabiny, které, který jsem se právě zmínil, také snížily hodnotu deklarace ex ante jako dozorčí vnějšího kontrolního systému. Ale struktura celého systému také obsahovala návštěvy v členských státech a také jsme prováděli výroční eh, deklarace ex post. Jestliže by se takovýto systém aplikoval řádně, pak bychom mohli mít dobré DAS v budoucnosti. Pokud se týče druhého fondu, Evropského fondu pro uprchlíky, pak zde jsme také prováděli kontrolu tohoto systému a audit ukázal nedostatky v oblasti popisu a zprávy a kontrolních postupů. Za druhé komise pouze vykonávala monitorní návštěvy v deseti členských státech, ale většina se nekonala v rámci 12 měsíců, jak bylo zamýšleno. A za třetí, následný postup na sledování pokroku by měl být systematičtější. V oblasti e, komunikačních výdajů zde komise také zjistila, že dobrý postup jsou kontroly ex ante také komise měla určité chyby označit sama. Já bych na závěr chtěl dospět k závěrům. Za prvé, platby e, provedené v rámci vzdělávání a občanský mají určité úroveň nedostatku v oblasti legality a také správnosti Někdy také jsou založeny na nejasných kritériích. Za druhé, e, kontrolní kontroly, které provedla komise, jsou jenom částečně účinné. Systém e, pro kontroly ex ante není efektivní. A proto komise, tak, proto dvůr doporučuje, aby kontrolní systémy byly zlepšeny, především v oblasti e, programu celoživotního e, vzdělávání a také u Evropského prchlického fondu. A za druhé e, je třeba, aby se zlepšila kvalita kontrol ex ante příslušnými checklisty, které musí být systematicky využívány. Podle našeho názoru toto by mohlo vést k účinnějším systémům kontroly nejenom v oblasti celoživotního vzdělávání, ale také v jiných oblastech. Děkuji vám, pane předsedo, za vaši pozornost. Děkuji, pane Levisone. Budeme postupovat, jak jsme se dohodli. Po vašem úvodu má slovo pan komisař Fiegel, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane, vážení poslanci, vážené poslankyně, i já bych eh, chtěl zareagovat na váš úvodní pozdrav a přání všeho dobrého v novém roce. já vám chci popřát úspěšný rok 2009, rok kreativity a inovace. Tak to byl tento rok vyhlášen. A musím říci, že celá řada věcí se již začala odehrávat okolo tohoto tématu. Pan Levison zmínil ve svém úvodu konkrétní položky ze zprávy z roku 2007. Měli jsme možnost se sejít v Lucemburku v loňském roce a já chci říci, že již celá řada věcí začala být realizována z těchto doporučení. Ale a hovořit o roce 2007 znamená hovořit o roce podstatných změn. Zaprvé proto jsme získali nový právní rámec díky novým programům na rok 2013. Zavedli jsme také nový kontrolní rámec pro realizaci těchto programů. Pokud jde o generaci programů v této oblasti, my jsme se drželi doporučení účetního dvora, nejen z tohoto, ale i z předcházejících jednání, tím, že jsme zefektivnili pravidla využili, využívali jsme globální částky a financování je přívětivější pro uživatele. A jak víte, tyto oblasti se bezprostředně týkají lidí. Máme tu stovky tisíc uživatelů ročně a za několik let můžeme hovořit o milionech. Hovoříme o programu Erasmus, o programech pro mládež. To jsou velmi populární a významné programy pro Evropu jednotlivých eh, národů. Pokud je o jednotný přístup, zavedli jsme prohlášení ex ante a ex post, tak jako tomu hovoří pan Levison. A ze strany členských států je to poprvé a myslím, že toto partnerství a odpovědnost jsou důležité. Jde o nové dodatečné prvky v kontrolním mechanismu DGEAX. Tedy cílem je posílit náš kontrolní systém který má celou řadu prvků orientovaných na jednotlivé procesy. Bere v úvahu minulé zkušenosti, například systémové audity, systémové kontroly jednotlivých programových agentur a také kontrolní návštěvy, informační setkání, pokyny a tak podobně. Celkové hodnocení účetního dvora, pokud jde o kontrolní mechanizmy a mechanizmy dohledu, je, že byly částečně učené, avšak účetní dvůr považuje koncepci systému, pokud bude řádně aplikována, jako správný základ, tedy ujištění o řádnosti do budoucnosti. A budeme tedy pokračovat v tomto směru. Tři ze čtyř oblastí, které byly ověřeny účetním dvorem, byly považovány, tedy byly vybarveny zeleně. A důležité jsou kontroly ex ante u příslušných plateb. A kontroly ex post, tedy čtvrtá oblast kontrol, která nebyla dotčena, je ubezpečení řádnosti ex ante. A to je jednořádová, jedno, jedno na záležitost a byla brána vážně a již byly podniknuty kroky v roce 2008, abychom napravili slabiny, které byly rozpoznány při vyhodnocení prohlášení ex ante. Čtyři body, které byly zmíněny, protože se bezprostředně týkají těchto prohlášení, pokud jde o vyšší míru spolehlivosti, pokud jde o kontroly takzvanými národními orgány, zejména se jedná o ministerstva. DG pro vzdělání a kulturu vydala podrobnější pokyny pro výroční prohlášení. Také jsme uspořádali konkrétní jednání s národními úřady v březnu a listopadu 2008. Otázka návštěv na místě. My jsme uspořádali 23 kontrolních návštěv, které byly splněny do, roku, do konce roku 2008 a pokrývají téměř polovinu národních agentur, takže je to skutečně eh, řada konkrétních kroků v oblasti monitoringu. Osm finančních auditů byly provedeny, tedy pro rok 2007 a program kontrol byl tedy zahájen. Třetí reakce se týká posíleného sledování korekčních, tedy opravných kroků. Jednotlivé kontrolní oblasti jsou kategorizovány a byl také vyvinut speciální rating, který souvisí s výročním prohlášením, včetně tedy uh, sledování otevřených kvalifikací, ale kvalifikace vlastně neznamená i zablokování. Na sklonku roku 2008 jsme přesvědčeni, že budeme postupovat velmi rychle, abychom dotáhli do konce celý, celou oblast otevřených kvalifikací. A v neposlední řadě jde o souvislost mezi eh, ratingem a obezřetnostními kroky Metoda ratingu vytváří jasnou souvislost mezi ratingem kvalifikace a nebo obezřetnostními kroky, které mají být podniknuty. A vzhledem k konceptu víceletých eh, monitorovacích strategií, které začne v roce 2007, tedy v roce, o kterém hovoříme, a vzhledem k krokům, které byly již podniknuty, systémy dohledu a kontroly by měly být efektivní, až budou fungovat všechny kontrolní mechanismy. Pane předsedo, jsem skutečně připraven si s vámi nejen vyměňovat další názory, protože je tu celá řada odpovědí v písemné podobě a také v grafech, které byly doplněny, ale jsem zejména připraven dále spolupracovat s celým výborem, zejména se zpravodajem. Děkuji. Děkuji, pane Fiegele. Myslím, že můžeme přistoupit k diskuzi spolu se naším generálním zpravodajem, kterému teď dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Dere za jeho, k jeho, k jeho jmenování. Vnitřní kontrola je pro nás velmi důležitá. Jsem rád, že kvalitní muž byl jmenován do této významné funkce, takže ještě jednou blahopřání. Pane komisaři, vítáme vás ve výboru. Jsme rádi, že jste odpověděl nejdříve písemně na řadu otázek položených eh, evropskými poslanci. A z těchto prvních vysvětlení chtěl bych také popřát členskému státu k tomu, že se při připojilo Slovensko k eurozóně a chci se podělit s vámi o tuto evropskou hrdost. Děkuji, pane Levisone, za vaše vysvětlení, které jste nám poskytl. První otázka, pane komisaři, týká se prováděcích modalit nepřímých či přímých, které jsou centralizovány, tedy rozpočet, za který odpovídáte, je naplňován komisí centralizovaně, buď přímo nebo nepřímo, skrze exekutivní agentury a nebo komisí a regulačními agenturami. Jaké jsou podle vás důvody, které odůvodňují tyto různé systémy zprávy, které pro občany se mohou jevit jako systémy příliš složité? A podle vás, jaké jsou výhody národních agentur oproti exekutivní agentuře, případně regulačním agenturám. A abych navázal tu otázku, nevím, jestli to je obvyklé, pane předsedo, ale jsem v pokušení požádat pana Levisona, aby odpověděl na otázku týkající se kontrolního, kontrolní metodiky. Máme v tabulce 9.1 150 analyzovaných plateb, které vlastně vytvářejí stanovisko účetního dvora. Takže těch 150 záležitostí se jeví jako dostatečné pro účetní dvůr vzhledem k celkovému počtu plateb. Víme, kolik plateb celkem proběhlo a zdá se 150 plateb dostatečné z celkové platební populace, abychom si uvědomili, jaká je chybovost. Děkuji vám. Já si myslím, že pan Ody již v podstatě začal odpovídat. Samozřejmě se jedná o velice složitý systém, ale my především musíme přinášet, přivádět programy k občanům. Já jsem se zmínil o tom, že 100 tisíce uživatelů máme v oblasti vzdělávání mládeže a občanství. A také my víme, že nás parlament velice podporuje v naší činnosti, tak abychom mohli také umožnit mobilitu, která bude standard ní součástí vzdělávání. Bude to spíše e, taková pravidelná záležitost než výjimka, neboť dnes využívá Erasmu pouze asi 4 procenta mladých lidí, takže nám jde o to, abychom byli v blízkosti uživatelů. A také národní agentury byly zřízeny především pro dvě akce, to je celoživotní program a je to minulý tedy program Sokrates a druhá eh, akce je eh, mládež v akci Youth in Action. Ve většině zemí máme agenturu 1 plus 1 anebo nějaké několik agentur. To znamená, že máme více než 70 národních agentur. Spolupracujeme s nimi velice pozitivně, konstruktivně, také jsme se shodli na kontrolním rámci a důvěra v programy stále stoupá. Jsou to dobré programy, které jsou považovány na eh, politick, za součást politické odpovědnosti odpovědi. To znamená, že my musíme dát také lidem šanci, aby pochopili evropské programy a politiky. I účinnost, efektivita je také vyšší při implementaci menších akcí, menších grantů, kde sice uživatelů využívají rutinní proces pro Eh, poddávání žádostí a pro účast a proto jsme předali také část činnosti Národní agenturám. Vy, eh, tvořili jsme také agenturu se sídlem v Bruselu, která pomáhá také implementovat celou řadu opatření decentralizovaným způsobem. Také nám pomáhá snižovat náklady, Eh, přináší akce blíže k lidem, také podporuje eh, komunikaci, protože poskytuje informace přímo v jednotlivých mateřských jazycích. Je tady, jsou tady několikanásobné výhody, když tato síť působí v oblasti vzdělávání a kultury. To je všechno. Děkuji, pane předsedo. Já bych uvítal odpověď eh, účetního dvora, pokud jde o platby. Děkuji mnohokrát. Ano, mám plnou důvěru, že pro naše účely 150 eh, transakcí je dostatečné. My se zabýváme platbami a posuzujeme platby a pro tento účel stačí 150 plateb. Mám skutečně jistotu, že je to v souladu s mezinárodními účetními normami, že postupujeme takto. Samozřejmě je možné tedy vybírat vzorky jinak. A také to zaznělo v připomínkách eh, pana komisaře Figela. Je to reakce na otázku pana Odyho to je, že by mohl být zde tedy uplatněn jiný postup, ale jsme přesvědčeni, že postupujeme správně a skutečně jsem o tom pevně přesvědčen. A nevím, jestli pan Puniči, náš eh, zpravodaj pro tuto věc, by to chtěl nějak komentovat. Děkuji, pane Boniči. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, samozřejmě lepší vždy mít eh, větší vzorky, početnější vzorky, ale máme plnou důvěru, že tedy ta chybovost je 2 až 5 a máme statistickou důvěru v, eh, v to, že ten vzorek je tedy odpovídající. A to se opírá o náš model ubezpečení a to je přístup, který se ukázal jako přístup rozumný v rozpětí několika let a také nám umožňuje dostávat konzistentních výsledků. Takže já si myslím, že ano. Pokud já vím, komise netvrdí, že by nesouhlasila s těmito výsledky. A z toho, co jsem slyšel, komise chce tento systém zdokonalit, abychom dosahovali adekvátní úrovně výsledků které by byly v nižším rozpětí chybovosti než to, co jsme zjistili. Děkuji. May... Pokud mohu, tak eh, myslím, že to je skutečně výzva něco doplnit ze strany komise. Ve zprávě účetního dvora vidíme, do jaké míry to sdělení je eh, dáno a vytvářeno a my to sdílíme, pokud jde o čísla, tak je tam skutečně chybovost, jak uvedli kolegové z Učení hora, pan Bonetti a pan Levison. Ale i v rozpětí těchto čísel vidíme, že TGA jak představuje největší míru odpovědnosti přes 80%, pokud jde o výdaje. A v počtu vážných chyb pouze 13 tedy jsou na tom úřejné oblasti, komunikace 29 svoboda, bezpečnost a justice 23 To znamená, že velký podíl finančních toků a objemu rozpočtu nám umožňuje tvrdit, že prostor pro vážné chyby s ze strany DGE jak je tedy nízký a my se soustředujeme na širší hodnocení než pouze konečné platby, protože to se týká pouze finančních plateb, co, co má, tady máme. Ale když se podíváme na nejvýznamnější část našich eh, akcí, které jsou pořádány národními agenturami, tak můžeme říci, že podle výroční zprávy o činnosti z roku 2007, která byla zveřejněna i k dispozici, chybovost v této oblasti je nižší než půl procenta. Je to 0,45 u dohod, které pokrývají centralizované dohody pokryté Národní agenturou. To znamená, že diferencujeme metodiku, která byla použita od eh, závěrečných výsledků a chybo, konečná chybovost vlastně ukazuje, že maximum, maximální finanční částka, která může být vykompenzovaná jinými platbami, tedy nejvyšší částka, která je ohrožená, je skutečně tady omezená. Děkuji, pane předsedo. Já si nejsem jist, ale souhlasím s tím, že to je opravdu maximum rizika, neboť vždy se chybovost nejvíce pohybuje v oblasti 1 až 5 A já musím zde vidět více důkazů, protože to je skutečně maximum a my jsme zaznamenali jisté zlepšení v minulých letech, takže to je také plus, ale v současné době je to 5% a to se pohybuje nad naší úrovní, kterou akceptujeme. Pane komisaři, kolik plateb provádíte celkem? Kolik provádíte plateb v rámci vaší odpovědnosti? Um, uh, Odpovědi na čísla jsou součástí od celkových odpovědí. Je to něco mezi pěti a šesti tisíci. To je tedy moje odpověď. Když se podíváme na zprávu Četního dvora, tak máme pocit, že 21% eh, chyb, když to dobře čteme, což je značná chybovost. A kladu si otázku, zda 150, tedy vzorek 150 z populace několika tisíc, za to je dostatečné, abychom získali tedy odhad o chybovosti, protože občané se seznamují s těmito informacemi a pro nás eh, v rámci absolutoria, které budeme připravovat, je zřejmé, že toto je technická záležitost. Já jsem dobře pochopil, že každopádně to bude více než dva nebo pět, ale nad tu chybovost je tu také důležitý počet těch záležitostí, které se zkoumají. A 150 tady nevím, zda je to dostatečné. Děkuji, pane předsedo. Jak již jsem eh, řekl, tak, pan pro, tak také pan Boniči to potvrdil. My jsme toho názoru, že tento odhad 2 až 5 je správný. Také by se to dalo snížit o půl procenta, dejme tomu, ale my maximálně ukazujeme, jak to děláme. My také dvě třetiny našeho vzorku to byly zálohy a v budoucnosti se budeme více zajímat o takovéto meziobdobní platby. A tam je chybovost a kapku vyšší, ale otázka také zní, kolik zdrojů, kolik sil můžeme využít pro tu, a použít pro tuto práci. Ale když zde popisujeme chyby v jednotlivých oblastech, tak si myslím, že vás otevřeně seznamujeme s našimi výsledky, které také dokážeme obhájit. A také můžeme říci, že vždy postupujeme v souladu s mezinárodními účetními standardy. Pane předsedo, já sdílím plně aspekty, které řekl pan Ody. Samozřejmě, když je vzorek malý, pak eh, musíme extrapolovat velice opatrně a neodhalíme všechny problémy v systému. A já také vítám slova pana Levinsona, že potřebujeme těsněji spolupracovat tak, abychom více sdíleli, tedy postupovali stejným způsobem a také prováděli hlubší hodnocení e, konečných plateb. Takže komise hodlá v budoucnosti ještě těsněji spolupracovat vad s dalšími orgány v oblasti odhalování dalších chyb a podobně. Chci také podpořit pa, slova pana Odyho, když hovořil o signálu pro občany, neboť toto je oblast, která je blízko občanům a občané skutečně musí mít důvěru v tyto programy, musí vědět, že tyto programy jsou dobré a zlepšují se a to je náš hlavní cíl v rámci sedmi let také v souvislosti s eh, programy nových generací, také v souvislosti s dohodami, neboť eh, zkracujeme období rozhodování, eh, dochází tam pouze k malým spožděním, což je také velice důležité takže my se snažíme opravdu, aby tyto programy byly uživatelsky přátelské. Děkuji, pane komisaři, děkuji, pane Levisme, za vaše odpovědi. A nyní, jaký máte pocit eh, z postoje členských států, protože to je velmi důležitá věc pro náš výbor, abychom získali stanovisko, názor k, eh, v oblasti sdílené zprávy. Jaký je váš pocit, pane komisaři, z vývoje situace zejména pokud jde o prohlášení, o ujištění o řádnosti, tedy to je důležitý kontrolní dokument. Do jaké míry se do toho skutečně národní úřady zapojují? A pokud je o toto zapojení, máte pocit, že míra chybovosti se snižuje? A pokud ano, může to být dobrý příklad pro členské státy, pokud jde o ze, vše, ze, všeobecní, ze všeobecní těchto národních prohlášení u celého procesu udělení absolutoria. Já si myslím, že to je přesně to, čeho musíme dosáhnout. Těsnější partnerství, sdílené odpovědnost při zprávě evropských programů. Já se vzpomínám, že tady byla jistá zdrženlivost a také se někdy opravdu intenzivně diskutovalo o tom, proč a nač a nechci se vracet do roku 2007, to už je pryč, tam jsme se na zásadách dohodli, potom jsme se také dohodli na modalita, zjistili jsme, že tam je flexibilita systému, že není jeden recept platný pro všechny, že oni mohou používat domácí účetní postupy, které jsou interní, externí. Nyní s námi všechny země spolupracují. V minulém roce jsme se dvakrát sešli a dohodli jsme se na detailnějších pokynech. Bylo to v březnu a v listopadu, to znamená, že systém nyní běží. Také je tady větší důvěra, že tento systém něco přináší a je to také komplementární, doplňuje se to Eh, také s filozofií jednotlivých kontrol. To znamená, že komise a členské státy jsou potom sekundární kontrola a především primární kontrolu provádějí agentury, to znamená orgány v terénu. Já tedy nemám já nemohu zde spolu s vámi kritizovat členské státy. Někdy reagují členské státy pomaleji, ale veškeré doklady, které jsme požadovali, jsme dostali a myslím si, že tato úvodní lhůta nebyla do, pouze dobrou lekcí, ale také došlo ke změně. To znamená, že my nyní také si více důvěřujeme. Jestliže srovnám eh, původních pět let se současným obdobím, tak zde mohu říci, že dnes máme daleko lepší partnerství, lepší podporu ze stranu zdrojů, máme tedy rozpočtové priority a také sdílenou odpovědnost za implementaci a to platí pro jednotlivé evropské země. Děkuji, pane komisaři. Já jsem za navědomí. Pozitivní dojmy z tohoto mechanismu, ale když se zabýváme stanoviskem Evropského účetního dvora, který je nezávislý tak to stanovisko je přísnější. Přeskoumal hodnotící proces u předběžných prohlášení a domnívá se, že tato prohlášení poskytují vlastně ubezpečení poměrně omezené. Pokud jde o audity, tak my potřebujeme vysokou míru ubezpečení a to nemáme. Co bychom měli konkrétně udělat podle vašeho soudu vůči členským státům? A ještě jednou, Uvádím to v kontextu s tímto absolutorem a také do budoucnosti my jako Evropský parlament budeme mít kontakty s národními parlamenty a naše prvotní role je kontrolovat naši exekutivu v jednotlivých situacích, tedy národní parlamenty zase kontrolují národní vlády. Tedy jaký je váš pocit z té strategie, kterou bychom měli dodržovat, aby ten systém dobře fungoval, abychom měli vysokou míru jistoty. Pane Ody, já myslím, že to je proces a museli jsme začít. Museli jsme se dohodnout na eh, nejen eh, na základní filozofii, ale na způsobu, jak se podělíme o naše úlohy. A to jsme učinili. První rok je začátek a my už jsme udělali mnohé v druhém roce, aby ten systém běžel plynuleji. Ale systém běží. A já bych uvítal takovou míru snad důvěry a spolupráce v jiných oblastech politiky, kde se využije, využívá více prostředků ze strany Evropské unie členských států, například jde o strukturální fondy. A my to skutečně potřebujeme v zájmu důvěrohodnosti evropských politik. Protože jsme se shodli na rozpočtu na jednotlivých politikách a potom to musí být naplněno v členských státech. Tedy nyní se zabýváme vlastně prohlášeními ex post. Podnikli jsme určité akce. Paní generální ředitelka napsala členským státům dopisy my jsme je požádali o obezřetnost v čase a nyní veškeré odpovědi má komise. A my brzy přistoupíme k plnému hodnocení. A pro, pokud jde o budoucí zprávy a budoucí roky, tak můžeme očekávat skutečné zlepšení. Ale osobně jsem rád, že první rok byl určitým začátkem a všechny země bez eh, hlubšího rozdělení budou schopni uznat tyto základní zásady a pokyny, které nyní uplatňujeme v systému. Politicky si myslím, že to je skutečně naprosto nevyhnutelné. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Obecně si myslím, že komisi jsme již ve zprávě řekli, že jsou na správné cestě, ale že musí komise také implementovat naše závěry. A nyní zde slyšíme, že komise toto slibuje a již celou řadu věcí udělala a já to velice rád slyším. Eh, účetní dvůr se sestává z účetních a my musíme nyní provést určitou kontrolu a my přijdeme na podzim a řekneme vám, jak to fungovalo. Já doufám, že vám řekneme, že to fungovalo dobře. Velmi stručně. Eh, výroční prohlášení pro rok 2007 měla být poskytnuta k 30. dubnu 2008 národními úřady a budou vyhodnoceny. Myslíte si, že tato prohlášení a posteriori, tedy ex post, budou mít dopad na celkové prohlášení z roku 2008? Já už jsem vám řekl, že jsme dostali včas většinu z nich. Některé prohlášení bylo spožděné, takže jsme eh, nyní začali tedy při uvádět do souladu celkovou situaci. A měli bychom mít tedy eh, těch 27 kousků mozaiky pohromadě. A mohu říct si celkově, že jsem spokojen s tou dynamikou, která byla nastartována v roce 2007, tedy spuštění nových programů a no, nového systému. Ale musíme to ještě zdokonalovat. Situace není stejná ve všech zemích. Je to skutečně mozaika. A Některé země budeme řešit více než jiné, avšak eh, neexistuje problematická země nebo problematická agentura, kde můžeme hovořit o zablokování nebo přerušení spolupráce. Uvádíme, že některé potenciální rozhodnutí a spadnutí v tomto směru, ať se bude takto rozhodnout, ale myslíme si, že to je jedna z možných odpovědí. A jsem přesvědčen, že na základě tohoto sdíleného postupu v systému jednotného auditu, jednotné kontroly, se budeme nadále zlepšovat. A pokud e, účetní dvůr bude nezávisle, ale velmi aktivně komunikovat e, s komisí na toto téma, tak se nám to podaří tedy skutečně zlepšit a poměrně rychle u celkového systému. Tak se na to dívám. Děkuji, pane komisaři. Jenom eh, několik slov eh, k tomu, co si myslíte o vlastně rozpětí, o, pokud jde o váš názor na činnost generálního ředitelství za rok a na názor účetního dvora. Možná je to také pro paní generální ředitelku, která možná něco doplní, ale pokud jde o otazníky, zda nebylo na čase zmínit určité výhrady, pokud jde o zprávu, případně naplnění za rok 2007, možná, myslím, že jsme měli pravdu. Paní Kota měla pravdu, když, když eh, řekla, že to nebudeme naplňovat protože na jedné straně existují určité, určitá rizika, určité slabiny, na druhé straně došlo ke zlepšení v svém procesu. Udělali jsme spoustu praktických kroků správným směrem. Takže všechny tyto slabosti vlastně neznamenaly nutnost vytvářet příslušné rezervy, ale potenciálně a to, tak toto změno nebylo. Ale je to také riziko tedy oddálení realizace velmi populárních, oblíbených eh, programů mezi obyčejnými občany. A hrozilo by tedy zdržení, pokud bychom tedy se rozhodli oddálit plnění vůči národním agenturám které již působí v terénu. A celkové hodnocení tedy bylo vyhodnoceno správně. Chci potvrdit, že to tedy bylo správně, že to byl správný přístup a celkové výsledky potvrzují rozumnost a serióznost stanovisek generálního ředitele, generální ředitelky, tedy ano, chci vám jenom připomenout, že se předpokládá, že, že mohou mluvit také úředníci, tedy pokud máte pocit, že to je ku prospěchu věci, pane paní Kota. Ano, děkuji, pane předsedo. Jenom jednu věc chci upřesnit. Já jsem v úplně dvou letech eh, měla výhradu k činnosti národních agentur a pokud jsem to neudělal v roce 2007 z důvodu, které vysvětlil komisař, my jsme v roce 2007 měli, a soud to potvrzuje, protože to je základ systému, my jsme vytvořili systém, který mi umožňoval jet bez rezerv, protože ten systém tedy měl být předmětem rozumného ujištění. A tam, kde jsme se lišili v názorech, to bylo vlastně využití v roce 2007. My jsme měli za základní princip, který je rozumné ubezpečení. A to, co jsme vytvořili v roce 2008 a o čem hovořil pan komisář, tedy to nám dává ještě větší důvěru než systém a způsob, jak jsou kontroly uplatněny. A to by, to by mělo umožnit tedy rozumnou míru ujištění. Rozdíl oproti roku 2007 je takový, zda tehdy nastavený systém nám něco takového umožňoval. Já myslím, že systém 2007 byl systémem, který umožnil toto, to, to, to, tedy přiměřené rozumné ubezpečení. Pan Levison hovořil o správném základu, tedy to je ten jemný odstín, který jsme tedy vyvinuli, jaký jsme měli. Děkuji, pane předsedo. Merci, euh, Děkuji. Paní generální ředitelko, můžete nám říct si něco k, ke skutečným výhodám exekutivní agentury, která vznikla na komisi oproti minulým systémům, to jest eh, kancelářím technické pomoci? Já si myslím, že bývalý systém již patří do minulosti také eh, měl celou řadu slabin a souviselo s ním celá řada otazníků, také vznik exekutivní agentury pro kulturu a audiovizuální techniku v Bruselu byl naše společné institucionální rozhodnutí, kterým jsme chtěli přenést část rutinní práce a činnosti a komunikace a informací s uživateli, s klienty, s organizacemi. ve velkých oblastech a tři roky nyní tato organizace již existuje a je pod vlivem tedy tři generálních ředitelství a ukázalo se, že tato organizace funguje velice dobře. Tři roky to je velice krátké období, ale za tři roky vidíme celou řadu praktických výsledků. Také celá řada poslanců navštívila agenturu, takže je to také určitá institucionální spolupráce. Krátce chci říci, že více než 22 E, rozpočtu pro vzdělávání a kulturu implementuje, tedy provádí tato agentura, tak je její ředitel, je zde společně s námi. Ve srovnání s náklady stejných, na stejné činnosti, které dělalo generální ředitelství samo, takže ty přesto náklady jsou o 25% nižší, máme tedy o 25% vyšší účinnost, to znamená, že to má opravdu eh, velké dopady, je tady tak také vyšší intenzita spolupráce s příslušnými aktéry. Tím pádem se může generální ředitelství více zaměřit na priority, na centralizované akce a činnosti a já si myslím, že toto jde plně ruku v ruce s filozofií parlamentu vzhledem k relevantnosti a výhodnosti využívání takovýchto agentur. Prosím. No, možná ještě další vyjádření finanční výhodnosti Myslím si skutečně, že akce, které umožná agentura, se soustředují zejména na tři oblasti. Samozřejmě posílení průhlednosti a odpovědnosti vůči soukromým entitám. A to jde ruku v ruce s posílením interní kontroly a řádné finanční zprávy. Dále všechny akce v rámci zjednodušení programy zaměřené na občana. Jedná se o dotace často nízké výše, kde využíváme veškeré možnosti, které dává revize finančního nařízení, ať už jde o partnerství, ať už jde o paušální platby, které jsou podporovány účetním dvorem a další mechanismy v oblasti zjednodušení. A třetí bod, to je samozřejmě snaha poskytnout co možná nejlepší služby přím, příjemci dotace. A průzkum u 2000 příjemců v rámci hodnocení dvou prvních let fungování agentury nám ukazují, že skrze využívání tedy veřejnoprávní entity oproti soukromým, jako byly kanceláře technické pomoci, se nám podařilo zlepšit proces výběru i sledování jednotlivých projektů. A to zejména v zájmu příjemců dotací. Euh, Děkuji za tyto odpovědi, které jsou velmi jasné. Než vás eh, požádám o závěr, pane komisaři, v obecné rovině chci se vás zeptat na váš eh, názor na předběžná prohlášení, která jste schválil a která se týkají 39 agentur. Vy jste hovořil o 329 výhradách. A účetní dvůr uvádí, že jste neuplatnili obezřetnostní kroky, které mohly být uplatněny, pokud jde o smluvní vztah, který máte s agenturami. Proč jste tedy neuplatnili obezřetnostní kroky a máte skutečně mnoho výhrad ke 329 agenturám? We, we call these points uh, qualification to se také týká velice důležitých doporučení, které jsme dostali. Vy jste tady hovořil o kumulativním čísle, v některých případech je, jsou to tři, v některém případě je to třináct, to znamená, že je tady různá situace v různých agenturách, ale žádná z agentur ke konci roku 2008 nemohla, nebyla tak dramatická, že bychom řekli, že bychom museli zastavit financování, zastavit činnost agentury a tak dále. To znamená, že my na všech těchto nedostatcích pracujeme, snažíme se tyto nedostatky odstranit. Také se budeme setkávat s vedením agentur v průběhu roku. Máme 33 kontrolních návštěv eh, v těchto agenturách, to znamená některé agentury jsme navštívili, další návštěvy budou následovat, také se organizují audity a situace se poslední, v poslední době velice zlepšila. Když jsem přišel do této oblasti, pak jsme také v několika případech jsme pozastavili operativní platby v několika členských státech. Také jsme starý systém museli transformovat do nového systému a to nebylo snadné. A také jsme nyní uzavřeli písemné dohody dohody mezi komisí a decentralizovanými orgány a také jsme přiměli příslušná ministerstva v jednotlivých členských státech, aby také eh, převzali část odpovědnosti. A to je také součást naší každodenní práce. To znamená, že my jsme nepodepsali úmluvy či dohody s žádnou agenturou, než jsme se přesvědčili o tom, že veškeré veškerá opatření již byla provedena, rozhodnutí byla udělána a že tady nebyly žádné problémy s profesionálním fungováním této agentury a že ty skutečně můžeme takovou tu dohodu podepsat. To znamená, že to není dokončeno Já dále probíhá monitorování, kontroly ad hoc, ale systém již nyní funguje na základě oboustrané dohody a já si myslím, že to je opravdu velká změna oproti minulým programům a minulému finančnímu nařízení. Děkuji vám. Slovo na závěr. Můžete nám dát obecný pocit, obecný názor. Tady se dostáváme do poslední rovinky a musíme čekat na překlady do konce měsíce. Jaký je váš obecný pocit? Říká jste, že systémy se vyvíjejí, ale my tady zaznamenáme 20% pro... Eh, chybovost. Co si myslíte o kvalitě toho řízení, abychom získali určitý názor, pokud jde o absolutorium? Já bych řekl, že když jsem ukončil svoje úvodní poznámky, tak ty byly v podstatě v souladu s účetním dvorem, protože návrhy půčetního dvora již byly z velké části provedeny a mají za cíl jeden konkrétní cíl a to je kontrolní systém a systém dohledu má plně fungovat, až bude celý systém plně dokončen. Takže když jsme již opatření zahájili a další budou nyní implementována v průběhu roku 2009 a toto povede, doufejme, k tomu, že celý systém bude základem DAS, tedy pozitivního DAS v oblasti vzdělávání a kultury. Já vím, že je důležité nejenom z hlediska politického, ale také z hlediska finančního, protože my tady hovoříme o více než miliardě euro za rok. A proto také chceme, aby toto bylo plně v souladu s právním rámcem a také finančním nařízením vy můžete srovnávat čísla z odhadů a také ze zprávy EJAK má 50% GS, 45% komunikace, tedy 30%. To znamená, že v rámci kapitoly 9 můžeme říci, že náš příspěvek je pozitivní. My ještě jsme se nyní pustili do té poslední části, která nám zbývá a to jsou eh, záruky či doklady pojistky ex ante od členských států. Již jsme se na tom dohodli, s partneři zde v této oblasti spolupracují, eh, spolupracují v oblasti těchto deklarací a já eh, očekávám také pozitivní změny v průběhu absolutoria za rok 2008. Děkuji vám, pane předsedo, další otázky už nemám. Děkuji, pane zpravodaji. Pan Liberacky má slovo. Děkuji bardzo, paní předsedající. Chciałbym nawiązać... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych navázat na otázku, kterou položil pan Ody. Týkala se 20% chybovosti ze 150 eh, tisíc operací. Je naše posuzování chybovosti opravdu věrohodné. Pane komisaři, ukažte nám, jak eh, vznikají tyto vzorky, protože ty vzorky mohou být různé, mohou být z různých oblastí a z různých států. Máme 27 členských států, 150 Eh, namátkových vzorků, 5, 6 na jeden stát. Jak se tedy stanovují tyto vzorky? A pane komisaři, co si myslíte o efektivnosti výdajů? Je opravdu každé euro, které bylo vynaloženo, vynaloženo efektivně, přináší nám nějaký užitek a je tento trend opravdu stabilní? co se týče stále rostoucího přínosu, tedy jaký je přínos prostředků vynaložených v oblasti, za kterou jste odpovědní. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji. První otázka je spíše pro dvůr a ne pro mne, týkající se tedy toho vzorku, když se to týká tedy velikosti toho vzorku, zdali je to vhodný vzorek. Důležitější je, jak využívat finance transparentně a také opravdu cíleně. A to si myslím, že je naše společná úloha. To, co se změnilo, především jak to vidíme my, to, co se změnilo, to jsou správní náklady e, na fungování těchto programů, neboť toto se, procento se snížilo téměř o 1%, z, 1, z 8,9 asi na 8, půl. A to také souvisí s interní reformou, která se odehrála v rámci generálního ředitelství. To další část také souvisí s tím, že vznikla výkonná agentura a také došlo k celé řadě změn přímo v programu. Toto je Eh, velká výzva efektivně využívat rozpočty, ale my tady máme co dočinění s individuálními občany, s individuální mobilitou a je tady udělováno hodně grantů a jde o to, aby tímto způsobem měli lidé přístup k Evropě a také jde o to, aby lidé si uvědomovali, že jsou za Evropu a budoucnost Evropy zodpovědní. Tedy, co chci zdůvodnit, je snížení operačních nákladů, také snížení dodatečných nákladů či výdajů uživatelů. Příklad, dříve jsme měli daleko složitější žádosti, které jsme nyní zjednodušili a to vede k tomu, že žádosti jsou kratší, využívají se jednorázové částky, více než v minulosti, protože minulý systém byl velice složitý, aplikovala se různá kritéria eh, nárokovatelnosti, oprávněnosti na příslušné fondy a tak dále. A my používáme také to, že vždy se dohodneme s příslušnou agenturou. Celá věc, řada věcí nyní také probíhá online. Uživatel podá žádost online a pak velice rychle zjistíme, zdali e, lze tuto žádost schválit či ne. A vzhledem k tomu, že Evropský parlament také se pozitivně postavil k aplikaci komitologie, což vede k větší účinnosti a tím pádem vytváříme větší možnosti a šetříme peníze. A vytváříme větší příležitosti pro uživatele, aby mohli využít více finančních prostředků. A i pokud se týče hodnocení, tak na to by spíše měl reagovat sou, účetní dvůr. Pan Levisen. Pane předsedo, já i profesor Beniče mm, jsme naznačili, že máme plnou důvěru, že skutečně zde uvádíme, co děláme v této zprávě a já kromě toho jsem poskytl řadu informací o tom, co jsme zjistili, mm, kolik chyb jsme našli v jednotlivých oblastech. Když se podíváte na tabulky 9192, tak vidíte, zde mnohem více informací v těchto tabulkách, než to, co jsme poskytli dříve v minulosti. Takže skutečně poskytujeme mnoho informací v této kapitole a také jsme poskytli tady určité testy, které jsou naprosto v duchu mezinárodních účetních norem. Děkuji, pan Lipn Harris. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisaři Figelovi. Je to komisař, se kterým jsem hodně spolupracoval v posledních pěti letech a myslím, že skutečně má velmi profesionální generální a dobře využívá prostředky evropských daňových poplatníků. Ale chci se zeptat co na jednu, eh, tedy učení na jednu věc. Je, bohužel kvůli tomu nemohu spát, mám počítač se spánkem a velmi by mi to pomohlo této rozšířené kapitole 9 jsem nenašel nic o tom, zda vzorky, které jsou využívány, jsou využívány na základě základu ad hoc, anebo podle hodnoty, protože jsou tu některé velké částky pro jednotlivé organizace a pak také velmi malé. A malé organizace často velmi obtížně se zodpovídají účetnímu dvoru, když přijde na kontrolu. Jsem trošku znepokojen, pane komisaři, z toho nedostatku spánku. A také jsem si procházel tedy stará rozhodnutí z e, účetního dvora a také jsem si prošel rozhodnutí výboru moudrých. A když se zabývají kontrolou ex ante, tak to je skutečně ve zprávě moudrých po pádu Santerovi komise. Tam byl velký důraz na kontrole ex ante. A já vím, že to je asi jedna věc, na kterou se systematicky zabýváte. Je to velmi důležité. A možná by to mělo mít ještě větší význam, pokud jde o zjištění účetního dvora. Několik poznámek. Celoživotní vzdělávání a příslušný program. Děkuji mnohokrát za to, že jste dostal že, že, že jsem dostal přílohy od jednotlivých organizací, velmi si toho vážíme. Prošel jsem si ty částky a komentář a řada tu programu by byla financována z národních programů stejně. A je třeba skutečně ověřit zdá vlastně vaše prostředky nenahrazují něco, co by přišlo stejně ze státního rozpočtu a podobné postupy. Za druhé, celá řada organizací, kde kontroly na jednotlivých států skutečně fungují. Máte tam univerzity, družební organizace a jak je to se všeho, panevropskými, všeevropskými organizacemi, tedy vlastně spadají do autority, pod autoritu státu, kde se nacházejí a potom eh, Evropská federace pro svařování eh, řezání, tedy ty zřejmě budou předmětem kontroly právě tam, kde sídlí. Pokud jde o podporu evropanství, to je kapitola 1506. To je zřejmě takový soubor, tedy tady sem patří například družební vztahy měst. Jak se vám to dostává zpátky? Jak eh, víte, že tady šlo o skutečně chválihodnou akci a, a jinde to zase nebylo tak úspěšné. Tedy jaké existují kontrolní mechanismy? A konečně Mám obecný komentář a asi to ode mě očekáváte jako od euroskeptika, ale skutečně mám vážný spor s celou řadou částek, které jsou zde uvedeny. A zdá se, že jsou čistě tedy zážitostí například komunikace, evropské integrace a tak dále, ale v zásadě bych nazval řadu z nich propagandou, propagandistickými rozpočtovými položkami Některé instituce jsou velmi šikovné, pokud jde o vlastní vzdělávací programy. Ale já bych eh, nechtěl být označován tedy a posuzován pro jiný kritérií, než to, co by mě dělat instituce, které dostají peníze od Evropské unie. Já jsem poměrně pozitivní zastánce Evropy a jak vlastně, jak tato situace vypadá? Já jsem ten rozpočet no, nečetl, ale tedy, abyste měli přístup k prostředkům, tak vlastně musíte, musí tam být také vyvěšena, zastoupená Evropská léka a tak podobně. Uh, Děkuji. Myslím, že by bylo dobré, kdyby se k prvé otázce vyjádřil účetní důvůr a potom komise. Pan Poníči, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. 9.5a kapitole 9 říká, že se musí vycházet z testování statistického vzorku ve výši 150. To znamená, že to je reprezentativní vzorek a je to založeno na jednotkovém vzorkování. To znamená, že větší platby zde mají šanci spíše být vybráni. A také se tady hovořilo o 21% Eh, chybovosti. To není chybovost, to eh, také je něco jiného. Potom také velikost počtu obyvatelstva neodpovídá vždy vzorkům. To znamená, že musíme být opatrní, nesmíme to smíchávat. 150 to není malý vzorek. Malý vzorek by bylo asi 30. Jestliže, jestli je to dostatečně reprezentativní, tak to také zjistíme, zdali je to pro nás důvěryhodný vzorek a my se domníváme, že tomu tak je a proto dospíváme k eh, chybovosti ve výši 2 až 5 My tady nehovoříme o specifické hodnotě, pak byste potřebovali větší vzorek, ale pro nás, vzhledem k velikosti oblasti, je, to považujeme za spolehlivé. Před několika lety jsem hovořil, jsem měl prezentaci o aplikované metodologii a strávili jsme tím celé hodiny a já to klidně udělám znovu. Ale jestliže se vždy vracíme o krok zpět a zabýváme se tím, co bylo v minulosti, jak je to složité. Z hlediska meteorologie jsme přesvědčeni o tom, že meteorologie nám poskytuje přesvědčivé výsledky a my bez problému si individuálně s vámi sedneme nebo s výborem a projdeme to, co děláme my. A také samozřejmě vždy můžeme zlepšit úroveň spolehlivosti, ale je, jsou tady také určitá cena, která se za to musí zaplatit a to jsou větší zdroje, více sil, které, může, které potom mohou eh, zkoumat eh, vše více do detailu. Jde o to, aby manažeři měli dostatečné informace vždy, aby když dojde k nějakému problému, tak aby manažeři mohli eh, toto opravit a také vlastně zinkasovat určité vydané prostředky zpět. A já vás zvu, pane předsedo, abychom vedli diskusi o metodologii, protože jestliže se budeme neustále vracet k takovýmto věcem jako nyní, tak to není zrovna prospěšné. Děkuji. Děkuji. Já chci říci, že při přípravě nových programů, protože na těchto eh, programech se vždy dohodujeme, dohadujeme také s rozpočtovými orgány, Jde o to, abychom především podporovali evropské akce a a často se e, postupuje formou spolufinancování. Například u Erasmu se domníváme, že členské státy budou investovat více do mobility než my a část příspěvku je národní a nebo se také na tom podílí univerzity. To je vždy součást našeho programu, abychom mobilizovali další stroje. A pak jsou tady také jisté stropy spolufinancování, ale nikdy by se neměla tím nahradit zodpovědnost a nebo vlastně, že by se eh, tak říkajíc přenesla zodpovědnost. Pokud se týče kontroly, tak tady máme dobře zavedený systém, záleží na tom, kdo je partnerem, dokonce v případě panevropských sítí či organizací Tyto organizace mají někde své sídlo, mají národní agenturu, což je jejich hlavní smluvní partner a potom tato agentura podle sídla nebo právního rámce a a potom tedy na druhé straně je buď to Evropská komise nebo agentura, ale my postupujeme proaktivně, nečekáme, až se vynoří problém. My vždy spolupracujeme s ad hoc eh, agenturami, eh, agentury předkládají zprávy, nejenom jako příprava na činnost, ale jsou to také průběžné zprávy, konečné zprávy, takže bych řekl, že je především nesou zodpovědnost národní agentury a také pak Evropská komise. A, a bych se zmínil o takových těch propagačních agenturách, například program pro občanství, tak tam je uvedeno devět organizací a to jsou také evropské orgány, které se jsou zapojeny do těchto programů, jako Robert Schumann a další organizace, které byly schváleny tímto parlamentem. Pak jsou tady různá hnutí, jako my jsme na počátku navrhli eh, nevyčlenování budoucích finančních prostředků, ale phasing out. Takže já odpovídám tato praxe od roku 2009 či 2010, takže ať se bude ať se eh, to bude týkat zastřešující organizace či jiné organizace, tak budou mezi sebou muset soutěžit. Jedná se především, aby také nově eh, zřízené organizace dostaly přístup k financování. A pravidla jsou stejná pro všechny a jsou otevřená a transparentní. My jsme v minulém roce podepsali grant s Evropským paraolympijským výborem, tak abychom podporovali především postižené lidi, aby se zapojili do sportu, protože toto je velice důležité jak pro ně, tak i pro společnost. Oni mě nedávno navštívili a požádali o podporu a jestliže parlament navrhne určitou finanční položku, tak já jim ji přidělím, protože nám jde o to, abychom podporovali e, spravedlivé soutěžení a tak dále. To znamená, že určitě určité věci již byly dotaženy do konce, potom také lze schválit určité zvláštní položky, takže my musíme opravdu celou politiku dělat transparentně a o to se velice snažíme. Takhle další informace jsou součástí těchto příloh, které nyní máte. My vám můžeme také seznámit s již schválenými akcemi. Paní Gresle. Děkuji. Chtěla bych se vrátit k tomu, co již řekl pan komisař a zeptat se, jaký efekt v jeho portfoliu má revidovaný rozpočtový řád. On hovořil o značném zjednodušení a já bych k tomu ráda slyšela ještě něco více. Jaké jsou jeho zkušenosti s eh, revidovaným rozpočtovým řádem z roku 2007? A potom mám eh, druhou otázku a ta se týká správních eh, nákladů. Už posledně jsme se na ně ptali a opravdu se snížilo množství správních výdajů. A mě by zajímalo, zda pan komisař si myslí, že je možné ještě snížit správní náklady 13,2, 13,8 8 nebo 17,7, to je, myslím, ještě eh, velmi vysoké. Eh, mě by zajímalo, jakou budoucnost tam může naznačit. A potom je tu zpráva komise o správních nákladech a o přípustném riziku. Kultura do toho není zapojena ani eh, v přehledu nákladů a mě by zajímalo, proč tomu tak je. Dále by mě také zajímalo, proč celoživotní vzdělávání už nebylo podrobně vykázáno. Na rozdíl od loňského roku mě by zajímaly počty pro oblast celoživotního vzdělávání, eh, abychom mohli získat příslušná čísla a co se týče přílohy eh, eh, financování NGO, chtěla bych vědět, zda v jakém programu a v řádově, jak vypadají provozní náklady pro nevládní organizace. Děkuji. Pane předsedo, já se domnívám, že finanční nařízení je nyní vyzrálé, je transparentní pro uživatele a také více můžeme takto reagovat na potřeby Evropy. Já vítám již od počátku tento přístup, neboť když jsem přišel do této oblasti, tak tady bylo ještě celá řada takových negativních emocí z minulosti. Také se hovořilo o situaci z roku 1999, Ethan Harris, a udělali jsme celou řadu změn a ovoce již to přineslo. Například také důvěra v toto portfolia stoupla, také eh, ke vzdělávání mají všichni větší důvěru. Také se byl dotazován na technologická centra, protože ta jsou také důležitá. Toto není konec příběhu, ale je důležité, aby Evropa a vzdělávání v Evropě bylo propojeno s dalšími politikami a pr- takže nyní jsme mohli přestoupit k zjednodušení, což nám umožnil nový právní rámec. Naše žádosti jsou nyní jednodušší, kratší. Také máme nové implementační struktury, reorganizovali jsme národní agentury a vytvořili se národní kontaktní místa, také vydáváme pokyny, nyní nám trvá kratší dobu vyhodnocení jednotlivých grantů, také jsme se vyhnuli komitologii a toho bylo umožněno v důsledku souhlasu ze strany parlamentu, také používáme jednorázové platby. Já jsem hovořil o tom, že se více používají rozhodnutí komise na místo, aby se uzavíraly dohody a toto zkracuje postup až o dva týdny. My také stále více uzavíráme víceleté dohody a toto je nyní možné, protože finanční nařízení a právní základ nám toto umožňuje. Já už jsem minul, předtím řekl, že účelové vyčlenování prostředků a to, že toto nyní ukončujeme, to je také součást platí schváleného postupu na začátku našeho mandátu a myslím si, že je to výhodná věc. Pokud se týče administrativních nákladů, zdali můžeme pomýšlet na další snížení? Já si myslím, že ano. Co potřebujeme, je to, je další a plynulejší fungování programu, neboť programy začaly v roce 2007, takže první rok je vždy zvláštní, je komplikovanější. Je to počátek kontinuity a kontinuita znamená plynulejší fungování. Další tedy také hodnocení programu, tak abychom mohli poukázat na jejich slabiny Myslím si také, že se můžeme poučit z, úsebě, z úspěšnějších oblastí, což je například vzdělávání nebo celoživotní vzdělávání, kde také zkušenosti z této oblasti by mohly být přeneseny na jiné programy. My máme čtyři programy v této oblasti. Kultura, občan, občanství, celoživotní vzdělávání a mládež. Myslím si, že bude poskytováno více individuálních grantů, například pro dobrovolnou práci, protože dobrovolnická práce je v Evropě velice důležitá. Také se mi líbí přístup takzvaného přípustného rizika. My máme na toto již názor, ale musíme o tomto názoru mezi institucemi diskutovat, musíme stanovit definici a také přesně vyložit, co pro nás přípustné riziko v našich oblastech znamená. A projekty mobility nes způsobují tak velké náklady jako jiné akce, jiná opatření? A nevím, zdali jsem již dnes řekl, a sice to, co považuji za velký úspěch z minulého roku, byla dohoda na Radě pro vzdělávání všech 27 zemí, že chceme, aby mladí lidé eh, se spíše pravidelně pohybovali v rámci Evropy, než aby toto bylo výjimkou. Je to samozřejmě dnes vzdáleno od skutečnosti, ale možná za 15-20 let během jedné generace by se to mohlo stát pravidlem neboť v roce 87 mnozí byli proti Erasmu. Říkali, tady není žádný právní základ, proč navrhujete tento projekt a nyní všichni říkají, že potřebujeme více takovýchto programů, také se rozhýbal boloňský proces, došlo také k modernizaci univerzit, také interdisciplinárnímu přístupu E, Erasmus samozřejmě není úplný zázrak, ale je to nástroj, který nám pomáhá napomáhá ke kompatibilitě vzdělávacích systémů a podporuje mobilitu. Pokud se týče nevládních organizací, tak v tomto tohoto seznamu byly vyloučeny univerzity či školy, ale ne všechny uvedené organizace jsou nevládními organizacemi. Není tady také žádná přesná definice toho, co je nevládní organizace. Takže jestliže máme toto přesněji definovat a také přesně definovat, definovat přesněji výdaje, pak vám toto mohu zodpovědět písemně, ale není tady žádná nejasnost, také zde v této oblasti nic neskrýváme. Pane komisaři, myslím, že paní Gresle by se k tomu chtěla ještě vyjádřit, prosím. Já jsem se ptala na eh, podporu provozních nákladů eh, nevládních organizací a teď se plně spolehnu na tlumočníky. Jak je to v těchto programech? Dostane někdo eh, ty vyčleněné příspěvky na krytí provozních nákladů? Víte to z paměti? Prosím. V těch dotčených programech eh, poskytujeme dva typy dotací. Jednak eh, financujeme projekty a v příslušných programech také poskytujeme provozní dotace. Samozřejmě je třeba splnit určitá kritéria pro přidělení. Je třeba, aby to byly tedy združení, která mají určité zaměření evropské a představuje to samozřejmě určité procento provozních nákladů u těchto orgánů. Samozřejmě jejich náplň práce musí odpovídat programu a také k kritériím příslušných tendrů. Jak potrhl pan komisař, vždycky se, to je na základě výběrového řízení. To bylo pro nás zajímavé dosvědět se, jaké to jsou a mě by také zajímalo procento, kolik procent tvoří tyto dotace provozních nákladů. Je to možné nebo je to příliš náročné říci? Ne, je možné u příslušných programů uvést, ať už je to kultura, vzdělávání, občanství, mládež, to procento, které vlastně připadne na provozní náklady. Odpovíme písemně, vlastně cílem je skutečně pokrývat jednotlivé projekty a jméno také příslušných eh, institucí. Děkuji. Pan Lundgren ještě na závěr. Uh, um, ano, nemohu odolat pokušení připomenout vám různé společenskovědní teorie. Pan Buniči vlastně řekl, že náhodný vzorek 150 je poměrně velký vzorek a teorie výskytu, tedy je naší povinností zde ve výboru ověřovat, zda vyplacené prostředky jsou tedy spotřebovány na určené účely efektivně a řádně. A další věc, když byla vyplacena pomoc eh, z titulu Marshallova plánu. Eh, Rakušané požadovali prostředky na opravu vídeňské opery. A Marshallův plán prostě nebyl k tomu určen. Takže oni vzali prostředky, které byly určeny na opravu eh, vodní elektrány v Alpách, na opravu opery Vídni a podařilo se to. A ve skutečnosti prostředky z Marshallova plánu byly, urče, byly tedy přesměrovány na operu. A samozřejmě na některé věci, u některých věcí si mají nemohlo eh, snít a oni by to udělali stejně. A prostředky potom jdou na něco jiného a my o tom nevíme. Tím bychom se měli zabývat eh, neje to záležitost tady výboru Kokobu, ale celý parlament by se měl zabývat právě eh, tím, že když platíme některé věci, tak peníze skutečně jdou na konkrétní věc, o které víme, a ne na něco jiného. A obvykle je to tak, že skutečně to jde na něco úplně odlišného. Děkuji. Dobře, ale zůstaňme u tématu pana komisaře Fígela. Jsou to zajímavé připomínky, pane Kamre. Máte ještě připomínku a potom skončíme. Děkuji, jenom eh, ještě k poslední otázce. Já bych chtěl požádat, a zejména se to obrací k účetnímu dvoru, který by mohl odpovědět. Máme nějaké hodnocení možná to není úplně audit, ale máme odhad dopadu těchto prostředků. Můžeme nějak dokázat, že příjemci mají lepší tedy pracovní příležitosti, programy zvyšují produktivitu a tak podobně. Já nepochybuji o tom, že lidé, kteří dostávají tyto prostředky, jsou rádi, ale moje otázka spíše je, podobně jako u řady dalších výdajů, vlastně co za ty prostředky dostaneme. Musíme si uvědomit, že to jsou prostředky, které jsou tedy převedeny od členských států, od lidí, kteří by to využili odlišně. A jsem si jist, že většina výdajů by byla využita jinak. Alespoň v mé zemi my bychom prostě u nás takto peníze nevyužívali. Jak vlastně dokážeme posoudit dopad těch prostředků, které využíváme? Děkuji. Bylo mi řečeno, že musím mluvit do jiného mikrofonu kvůli přenosu na web. Dvůr se k tomu nechce vyjádřit, pan komisař a potom hlavní zpravodaj a potom to skončíme. Pane Fígele, chcete ještě něco krátce říci? Ano, pane předsedo, možná můžete něco doplnit podle toho rakouského příkla, příkladu, který byl uveden. Já ho, vždy hovořím o Herbertu Bešovi jako jednom z, ze zastánců rozšíření, ale před vstupem naší země do Unie evropská zkušenost je velmi významná pro budoucnost. Ať už jde o Marshallův plán nebo ne, jedna poznámka Československo v roce 1947 vyjádřilo zájem o Marshallův plán. V roce 1948 v únoru se všechno zvrátilo, došlo k převratu a Stalin rozhodl o tom, kdo se toho zúčastní a kdo ne. A žádná ze zemí, které byly pod jeho vlivem, se toho nezúčastnila. My bychom velmi rádi převáděli prostředky z elektrárny opery a podobně, ale možná by, bychom potom byli zakladatelskou zemí a bylo by těch zemí sedm a ne šest, ale historie nemá dějiny nemají rádi hypotézy. A pokud jde o infrastrukturu, tak tam nejsou tyto prostředky eh, tedy určeny. Jde o mobilitu, jde o jednotlivce, kvalifikace lidí, vzdělání, uznání vzdělání, přenos vzdělání do skutečné ekonomiky, občanské záležitosti, připomenutí obětí stalinismu a nacismu, takovéto akce. A významná změna oproti minulým letům po roce 1999, zejména zde v parlamentu, my jsme schválili pravidla a programy, kdy nepředjímáme, že každý je podvodníkem. My předpokládáme, že se jedná o poctivé uživatele, občany, partnery, a pokud ne, tak je třeba to dokázat, ale neplatí to opačně. Tedy potíže s účastí byly v tom, že docházelo skutečně k velké kritice a k negativním eh, reakcím na eh, evropské programy. Neříkám, že to je nějaké fantastické nyní, že, ale přešli jsme k jinému postupu a tady hovoříme o tedy přípustnosti výběru, k základním kritériím a v neposlední řadě, když hovoříme o vývoji programu, připravíme průběžné hodnocení a potom budeme schopni tedy se soustředit více na mobilitu, jak snížit administrativní náklady. A na druhou otázku, celkový dopad. Pro nás to je jedna z nejdůležitějších otázek, protože eh, shodli jsme se v širším kontextu na politikách, které jsou národními politikami a které jsou podporovány programem. Takže pokud jsme přesvědčeni, že mobilita je pozitivní a zmezinárodnění našich univerzit, uznávání diplomů a kvalifikace je dobré, tak musíme podporovat určitými nástroji tento cíl. A máme tu tedy podporu boloňské spolupráce. A potom tu máme druhý proces Kodáň pro odborné školství. A to vždy bylo ve stínu reform. My potřebujeme kvalifikované lidi i bez krize. Kvalifikace má velký význam, takže celoživotní vzdělávání a tak dále. Nechci říci, že vše je jasné, ale hodnocení dopadu a celkový dopad programu pro nás je nezbytnost a byl jsem velmi rád, když jsme hovořili s panem Levisonem, že i účetní dvůr se ubírá tímto směrem. Nespochybňuje ty základy. Je třeba zachovat průhlednost, efektivitu, oprávněnost nároku, podmínky, ale také se musíme zabývat tím, co z toho je, co z toho dostaneme, čeho dosáhneme takovým programem. A to je taková vyspělejší situace, jsme vyspělejším společenstvím, hovoříme o cílech více než o abecedě. A to je velký posun, když to srovnáme se situací před několika lety. I když jsme přišli v roce 2004. Děkuji vám. Chceš něco říci, Jean-Pierre, jako navrhovatel? Nemám otázek, pane předsedo. Chci jenom poděkovat panu komisaři za odpovědi, které byly přesné, jak ústní, tak eh, písemné. Poděkuji i Evropskému účetnímu dvoru, což je zásadní instituce v těchto otázkách, kterým čelíme a byl jsem rád, že jsme vedli tuto výměnu názoru o jednotlivých vzorcích. Já jsem vyrozuměl, že těch 21% to byl počet a nikoli počet případně nikoli částky ale podle strukturálních fondů tam se hovoří o 11 procenty, to se jedná o objemy, o částky, ale 21% to je počet případů, což je značný počet. A je třeba se zabývat tedy tolerovatelnou mírou chybovosti, takže děkuji za tuto výměnu názoru. Výjimečně má poslední slovo účetní dvůr, pan Levison. Chtěl jste ještě něco říci? Děkuji. Byla mi položena otázka, zdali jsme prováděli audity účinnosti a já na to mohu odpovědět. Je to nový článek, který máme ve zprávě a také my se stavíme ve dvoře k těmto problémům jinak. Takže my zatím ještě nemáme výsledky, pouze jsme tuto metodu zača, zahájili, takže v po určité době toto předložíme. Já jsem velice rád, že tato kapitola 9 Kokobu umožnila diskutovat o těchto věcech více než dvě hodiny, protože to ukazuje, že výbor pro rozpočtovou kontrolu se o to velice zajímá. Na závěr chci, chci říci, že my jsme samozřejmě zveřejnili naše výsledky, dospěli jsme k tomu, že je třeba udělat určité zlepšení kontrolních a dozorčích systémů, ale mám ten dojem, že když jsem se podíval na odpovědi komise, tak musím říci, že se ubírají správným směrem, jestliže se budou řídit našimi závěry a doporučeními. Já v to také doufám. A budeme o tom diskutovat příští rok. Děkuji. Myslím, že můžeme uzavřít tento bod. Ještě jednou bych vám chtěl připomenout, protože to nezaznělo na začátku dostatečně jasně, ale myslím si, že je to pozoruhodná záležitost a to, že s tím web streamingem vlastně politiku a kontrol této politiky politiku z našeho výboru vysíláme do světa, ať to lidé sledují či ne, ale ta možnost je a mm, jistě to není e, v každé členské zemi, ale jsem opravdu vděčný za všechny ty příspěvky do diskuze. Děkuji. Tímto uzavírám tento bod pořadu jednání. Vím, že máme ještě jednoho kolegu, který je v časové tísni, proto bych chtěl mít čas, abychom eh, se dostatečně vyjádřili k bodům, které se týkají kolegy Kalase. Proto jsem proto, abychom hned pokračovali dále. Kdo musí opustit sál, buďte prosím potichu. A teď můžeme předsunout bod 6 programu a je to zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o zprávě podpory Evropské unie pro veřejné skladování obilovin. Odpovědným zpravodajem je Jan Mulder a také eh, vítám ale misile za účetní dvůr a teď nevím, pane Muldere, ano, pan eh, zpravodaj má slovo. Děkuji. Já budu hovořit jako první, ale účetní dvůr by se k tomu také měl vyjádřit, ale já se také musím zúčastnit eh, schůze národních poslanců a tam musím být v pět hodin. Já doufám, že mohu také uklidnit jednoho poslance, neboť tady máme optimistickou zprávu účetního dvora, která se týká veřejného skladování obilovin. A já vím, že pan Harry se o to také zajímá, o toto téma. Obecná zpráva je pozitivní a já také závěry stílím. Děk, Myslím si, že komise to zvládá velice dobře, ale leda, co se dá samozřejmě také zlepšit a zlepšení navrhuje účetní dvůr a já obecně souhlasím se závěry vyvozené účetním dvorem. Závěry jsou, že máme více, více brát v potaz, jak se nejlépe vzdát intervenčních cen, musíme brát v potaz tržní ceny, exportní ceny a také můžeme někdy využívat dalších možností. Tady se uvádí příklad bioetanolu a toto by se mělo tedy řešit ekonomicky a pokud to tomu tak nebude, pak by se to mělo řešit jako pilotní projekt. které Inspekce také musí vyjádřit e, názor na to, kolik to všechno stojí. Pak je tady ještě jeden názor, na kterém to stojí a to je to, že my tady hovoříme o intervencích, což je důležité pro trh a tak my to vidíme, ale často to může být také strategický nástroj v případě nedostatku energií a podobně, takže si myslím, že je rozumné mít určité e, zásoby obilovin pro těžké doby. Nemusíte číst Bibli, abyste se to dozvěděli, ale někdy jsou opravdu takovéto intervenční zásoby soby velice dobré a důležité. Já se omlouvám všem, že za pět minut budu muset odejít, ale bohužel se to tak musí udělat. Děkuji. A tak hned má slovo pan Alan Nisile za Evropský účetní dvůr. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci z výboru Chci poděkovat, pane Muldre, za pozitivní komentář k doporučení k pracovního dokumentu v souladu s naším doporučením. A nyní vás s radostí seznámím s některými připomínkami z naší zprávy týkající se řízení podpory EU pro veřejné skladování obilovin. Soud se rozhodl v roce 2007 k tomuto auditu v situaci, kdy sklady cereálí dosáhly vysoké úrovně, zejména z důvodu rozšíření v roce 2004. A situace se od té doby změnila. V současnosti Evropská unie nemá dostatečné zásoby cereálí obilovin, protože došlo k významnému poklesu cen v některých členských státech a bude třeba tedy skladovat obiloviny. Účetní dvůr provedl audit ekonomiky podpory pro ukládání, pro skladování cereálí, skladování obilovin a otázka, kterou jsme si kladli, je zda je tato fyzické operace veřejného skladování obilovin jsou dobře řízeny a zda dochází k minimalizaci nákladů EU podle postupu komise. Účetní dvor zjistil, že auditní kontrolní otázky obsahují celou řadu tedy pertinentních zjištění a užitečných doporučení. Bylo zjištěno, že operace fyzického skladování a postupy komise jsou uspokojivé, avšak některé oblasti by se mohly zlepšit. Zejména postupy pro postupy neřeší vždy, že čisté náklady na zásahy jsou minimalizovány a že tedy skladované obiloviny zůstávají ve skladech eh, kratší dobu než je nutné. Dochází k, k, ke ztrátám příjmů, když eh, se prodej na vnitřním trhu opouští a kdy ve prospěch exportního prodeje za nižší ceny. Nedostatek pružnosti znamená, že některé tedy zásoby zůstávají déle ve starech než nutné. Za druhé, částky proplacené členským státům mohou přesahovat eh, příslušné náklady, což znamená vlastně nadměrnou kompenzaci. To byl případ eh, finančních nákladů a nákladů, kde nedocházelo k fyzickému pohybu zásob. Konečně Rozpočtovaná položka skladování obiloven bylo přičítáno k nákladům některých jiných aktivit, které nesouvisejí přímo s intervenčním skladováním. To, bylo, to, znamená, to, to znamená například zásahy, které jsou nižší než tržní cena v podpoře eh, výroby bioetanolu nebo pro eh, ve prospěch osob, které jsou nejvíce znevýhodněné. To má dopad na průhlednost rozpočtu Evropské unie. Následující faktory by měly být vzaty v úvahu, když eh, tedy vyhodnocujeme nabídky kvalita a fyzické umístění výrobku, možnosti přijímat nižší nabídky, když je trh silný, přijímat vyšší nabídku na vnitřním trhu a nenabízet eh, export za v, o, o hodně nižší ceny. A jsou tedy určitý důvod doporučuje aby došlo ke zlepšení rozpočtového procesu náklady na aktivity, které nepřímo, ne, nesouvisí přímo s intervenčním skladováním obilovin, jako je podpora pro nejzranitelnější osoby nebo dotace pro výrobu bioetanolu. Tyto operace měly být průhlednější. V zájmu snížení rizika příliš vysokých kompenzací členským státům. Učeninu doporučuje, aby komise revidovala standardní náklady operací bez pohybu a výpočet sazeb pro proplácení finančních nákladů. Doporučení všetního dvora by mohlo mít významný dopad, pokud eh, zásoby obilovin se opět v budoucnosti zvýší. Účetní dvůr důrazně doporučuje realizaci těchto zlepšení co nejdříve. V rámci kontradiktorního řízení hlavní zjištění a závěry byly dohodnuty s komisí. V rámci kontroly stavu SZP komise nespochybňovala vhodnost skladovacích opatření u obilovin. Jejich současné návrhy zahrnují uchování veřejných zásahů, zejména u hlavních eh, obilovin jako záchranou síť a před předpoklady nevylučují zásoby ve střednědobém výhledu. Pane předsedo, celkově za to návrh zprávy vypadá poměrně odborně pro čtenáře, ale obsahuje zajímavá zjištění a užitečná doporučení. Bylo by poměrně jednoduché, aby komise zavedla tato doporučení v době, kdy jsou nízké zásoby a aby zajistila pozitivní dopad z tohoto procesu. Děkuji. Děkuji za úvodní slova. Chtěla by se komise k tomu vyjádřit? Dejme slovo nejprve komisi. Prosím. Země dělští experti jsou překvapeni změnou programu ale já chci nyní říci, že vítáme také pozitivní poznámky účetního dvora, také vítáme různá předložená doporučení na zlepšení administrativy a zprávy systému. Ne, eh, vítáme všechny, ale s některými se stotožňujeme. V současné době se zásoby snížily téměř na nulu, to je poprvé za celou generaci a při reformě zemědělství se zabývala komise intervenčními mechanismy a my bychom měli posílit jejich fungování jako záruky proti extrémně nízkým cenám. My bychom chtěli poděkovat panu Molderovi za předložení zprávy. Chtěli bychom také reagovat na některé body. Pokud se týče výběrového řízení, tam se vždy aplikovalo výběrové řízení a v rámci hasčeku dochází k modifikaci struktur, ale zatím to nefunguje po novou. My se také snažíme refundovat příslušné náklady, především se hovoří o prodeji a nákupu, tak dvůr navrhuje, abych se bral v potahu lokalizace zásob, tedy kde jsou umístěny a tak dále. My si však myslíme, že to to by situaci ještě zkomplikovalo a je nejlépe, jestliže to bude například organizovat členský stát. Jestliže máte ječmen s vysokým obsahem proteinu, což je velice dobré krmivo, ale vy to chcete využít na slad, potom je to negativní prvek, takže to vždy závisí potom na podmínkách prodeje. Jak můžeme vytvořit pro podmínky, po, po, vytvořit pobídky pro členské státy, aby snížily náklady. V současné době my hradíme o trošku méně, než jaké náklady jsou a my chceme také vytvořit také tuto teoretickou mezeru, kterou objevil účetní dvůr. Tak, aby se skutečně uhra díly náklady faktické. Jde také o to, aby se optimalizoval eh, prodej, tedy časový bod prodeje těchto zásob. Když chcete, abychom lépe prověřovali data, které nám sdělují členské státy, tak toto my také děláme ale je to také zlouhavý proces, protože my nevěříme často číslům, která dostáváme, ale potom se dohadujeme také s, členským stát, s členskými státy na výši úhradu a také jezdíme na příslušná místa, jestliže se nám jedná o ověření nákladu. Také jsme toho názoru, že výpočetní metoda v podstatě počítá jenom z počáteční hodnotou a někdy jsme příliš velkorysí vůči členským státům a hodláme tuto účetní meteorologii zlepšit, protože eh, někdy to úplně neodpovídá. A pan Mulder navrhl, abychom vytvořili Eh, jakousi eh, zajišťovací bezpečnostní zásobu eh, obilovin. Toto účetní dvůr nedoporučuje, ale při reformě zemědělství Rada se shodlo na to, že veřejné intervence by jako pojistky měly zůstat, ale ne, navrhuje se, aby se vytvořila jakási strategická zásoba. My se nedomníváme, že toto by byl efektivní nástroj pro řízení trhu, to by připadalo v úvahu, jestliže by bylo nějaké velké sucho, když bychom museli poskytovat potravinovou pomoc. Ale to je otázka spíše budoucnosti, za jakých podmínek by se takováto pomoc poskytovala ze strategických zásob. Děkuji, pane předsedo, to je všechno. Rudý, píte. Pan Rudý, prosím. Chci poděkovat kolegovi Mulderovi za významnou práci. Mám pro ně otázku, kterou jsem už kladl. Jaký je statut tohoto dokumentu? Protože na stránce 6 je uvedeno, že se jedná o doporučení výboru Kokobu pro zadání do zadávacích podmínek komise. Jako o tom hlasovat nebudeme. Návrhy pana Muldera vlastně protože náš výbor o tom nebude tedy hlasovat. Äh, to je prakticky pracovní dokument který obsahuje návrhy, doporučení a závěry a vy jste tedy hlavním zpravodajem. Vy rozhodnete o tom, co začleníte do udělení absolutoria za rok 2007 a co ne takový je status tohoto dokumentu. Chce se ještě k tomu někdo hovořit? Hovořil zástupce komise i ten hlavní zpravodaj. Mohu tedy uzavřít tento bod? Dobře, tak se dostáváme k dalšímu bodu. Předsuneme bod 15. A je to eh, dohoda a já vítám za komisi pana Klase a hned mu k tomu uděluji slovo. Máte prosím slovo. Děkuji. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, my v komisi jsme spokojeni s tím, že dvou či tří letá práce nyní vedla ke zpracování skutečné zprávy, ke zpracování dokumentu, který je zásadním krokem k inovaci kontrolní struktury jsem rád, že vás mohu seznámit se sdělením komise o přípustném riziku chyb. To, tato sdělení je jasné, doufám, že čtení se vám bude líbit. Já nebudu dnes hovořit o technických aspektech. Já vám chci pouze říci, proč to děláme, když samozřejmě nás nikdy nemusíte chápat správně, protože Eh, může opravdu dojít k nepochopení toho, proč toto sdělení jsme zpracovali a proto chci říci, proč eh, to, co neděláme my, tady nenavrhujeme žádné přípustnou úroveň eh, podvodů. Naše politika bude sledovat veškeré nesrovnalosti, které odhalíme my nebo dvůr tak jak vám řekne zítra paní komisařka Hübner, tak eh, jde o to, tak nechceme být měkký k chybám, měk, nechceme se chovat tedy soft přístupem k chybám, ale chceme především uh, hovořit o systému v případě, kdy DAS se odmítne eh, udělit, a jde o to, že potom musíme buď to stanovit nová pravidla, anebo postupovat jinak. To znamená, že je jsou tady individuální chyby a systematické chyby, které jsou důležitější. Za druhé, samozřejmě toto není žádná výmluva, protože dnes nebyl udělen eh, pozitivní DAS já jsem hrdý na pokrok, který jsme udělali v únoru schválí komise svou první zprávu o cestě k pozitivnímu DAS a budeme se řídit také doporučeními dvoru, ale to nemá navrh, nahradit budoucí zlepšení je třeba určité věci tolerovat, ale především určité věci zlepšovat. My se zaměřujeme především na zlepšování situace. Pro strukturální fondy eh, říkáme, že 11% chybovost musí být snížena s tím, že budeme lépe kontrolovat eh, naše administrativní výdaje nás mohou vést k tomu, že navrhneme nižší přípustné úroveň než 2 procenta. A také z první diskuse s členskými státy víme, že některé členské státy mají vel, jsou velice znepokojeny a myslí si, že toto sdělení povede k větším kontrolám a k větším kontrolním nákladům v členských státech. Ale jak vidíte, my jsme zde zcela nohama na zemi. U strukturálních eh, fondů vidíte, že eh, tady například byla chybovost jenom ve výstři 0,79%. My se domníváme, že ten zlomový bod může být asi ve výši 4%, ale eh, abychom do dosáhli lepších výsledků, pak musíme do toho vložit více financí, ale proto se ptám, zda je rozumné opravdu, aby členské státy na to vynakládaly další prostředky, ale musím říci, že přípustné riziko není ústupek pro nikoho, nikdo nechce eh, toto pustit, tak říkají ze řetěze. Jde o to, abychom eh, jestliže budeme eh, uplatňovat přípustné riziko, tak eh, chceme samozřejmě, aby eh, většina věcí byla v pořádku. Já nechci kritizovat dvůr a nebo jeho současnou metodologii. Tole přípustné riziko, to byl především nápad dvora navržený v roce 2004. A já bych chtěl jenom potvrdit, že toto byl nápad účetního dvora. A co tedy navrhujeme sdělením? Vy vám nabr- eh, poskytujeme ilustrativní model. My tady ukazujeme, eh, kolik nás stojí odhalování chyb a také formulujeme, kolik nás by stálo, aby byly chyby na nule a je to opravdu velice přímý dokument a my vycházíme z tohoto modelu a máme zde také bod zlomu a tady teoreticky se vám říká, kolik by se teoreticky mělo vydávat na kontroly a kolik by mi mělo být tedy přípustná chybovost. Ale to není konec celé záležitosti. Je důležité, abychom stanovovaly tyto tolerovatelná a přípustné chyby správně a také musíme to správně obhajovat z politického hlediska. Protože vy můžete vy byste mohli také očekávat, že kontrolní náklady stoupnou a že to potom nebude stát za to. Zlomo ale nemá smysl si stanovovat příliš vysoké cíle. A jestliže budou kontrolní eh, náklady příliš vysoké, pak je můžete odmítnout a můžete si říci, že vaše chybovost bude vyšší než zlomový bod. A nebo můžete potom zastropovat příslušné výdaje, anebo se také můžete snažit celou tuto rovnici zjednodušit. Já bych chtěl říci několik slov o zjednodušení. Je pravda, že pravidla oprávněnosti také způsobují chyby. A proto zjednodušení by znamenalo odstranit kritéria pro oprávněnost ale jestliže chceme splnit určité politické cíle, potom musíme příslušně také kritéria způsobilosti nastavit. Je třeba zjednodušit dušit určitá kritéria, ale nesmí to například mít negativní dopady na životní prostředí. Potom je tady také otázka načasování, proto protože toto všechno nejde rychle. Jestliže budou takováto opatření stanovena, pak je třeba revidovat přípustnou úroveň chyb, ale musíme také vidět především obecný aspekt. Občané očekávají, že se shodneme na určitých politikách. Politické imperativy musí být splněny. A tak jako účetní dvůr říká, že tak jak se rozdávají evropské fondy příjemcům po celé Evropě, pak e, také samozřejmě toto musí být dostatečně transparentní a je vám jasné, je nám jasné všem, že určité režimy obsahují větší riziko než jiné e, systémy a Některé nedostatky se, obě, se zjistí teprve tehdy, až se začnou vyskytovat ve větší míře. A sdělení vám nabízí rozumnou bázi pro dosažení také rozumných cílů. Já proto jsem přesvědčen o tom, že diskusy se opravdu o přípustných eh, chybách se vyplatí a já také očekávám, že této diskuse se zúčastní všechny instituce. Pokud závěr této debaty bude pozitivní, pak komise předloží další analýzu přípustných chyb pro energetiku, vnější vývoj, administrativní náklady a pro další oblasti. Děkuji vám za pozornost. A já se nyní těším na vaše poznámky a na debatu. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo. Hned dám slovo našemu zpravodaji, panu Ody. Máte-li připomínky? Prosím. Pane předsedo, já jsem ani neviděl, že jsem zpravodajem, to říkám zcela upřímně. Ano. Jste zpravodajem za všechno v tomto roce, pane Ody. Ano, tak k tomu se stavím kladně. Chtěl bych eh, říci panu Kalasové, že mu chci poděkovat za tento dokument. Myslím, že parlament a vy sám, pane předsedo, jste vlastně byli zdrojem iniciativy, abychom se mohli zabývat eh, těmito otázkami. A pokud eh, hovoříme o zvláštním vzduší okolo tohoto absolutoria, musíme o tom hovořit. Budu stručný, protože jedna myšlenka mě neustále pronásleduje. To říkám zcela upřímně panu místopředsedovi komise a účetnímu dvoru. Nejsem si jist, že stanovení míry rizika tolerovatelné chyby je záležitostí, která by měla být politická. My říkáme všude, tu či onde, že respektujeme mezinárodní kontrolní normy a to bychom měli ověřit v technické rovině, v mezinárodních eh, normách auditu vlastně příslušný auditor posuzuje míru rizika. A když se podíváme na zprávu účetního dvora v odstavci nikoli, pokud jde o závěry u DAS, ale u odpovědnosti auditora máme odstavec 4, který vlastně je převzetím mezinárodních účetních norm a to závisí na úsudku kontrolora, auditora a souvisí to s příslušným rizikem u nepřesností. A tady tedy auditor posuzuje přijatelné riziko. A já to kladu tedy jako základní problém na stůl. Je na politických orgánech, aby stanovili něco takového. Samozřejmě politici budou financovat audit a daroví po- poplatníci nás sledují a nebudou připraveni financovat cokoliv. Ale od účetního dvora očekáváme, aby nám sdělil své kontrolní stanovisko, tedy rozumnou míru ubezpečení, pokud jde o účty a operace, které zakládají tyto účty a účetnictví. Tedy je třeba, aby pro vlastní složky komise tyto věci uplatňovala, ale kladu si otázku, nejsem si jist, že by politické orgány měly stanovit míru rizika. A velmi mě bude zajímat stanovisko všech ostatních. Děkuji. Myslím, že to byl dobrý úvod pro uh, účetní dvůr. Pane Boniči, prosím. Um, Děkuji. Účetní dvůr zvažuje toto sdělení v současnosti, takže nemám zatím stanovisko uh, účetního dvora, ale mohu vám dát osobní názor. Uh, týkající se tohoto sdělení. Za prvé, myslím si, že diskuse se v tom sdělení točí okolo takzvaného ekonomického optima. A ekonomické optimum není vždy tedy tolerovatelná míra rizika. Je možno ho vzít však v úvahu pro vypočítání tohoto tolerovatelného rizika. Podle našeho názoru, to bylo publikováno před několika lety, to je věc, kterou musí vyřešit politické autority, politické veličiny, tedy my budeme velmi pozorně sledovat tuto diskusi. Avšak eh, již nyní existují určité výsledky v tomto sdělení, která jsou významná, důležitá, relevantní. Byl jsem překvapen náklady na kontrolu ve strukturálních fondech od 27 do 28 Před několika eh, lety, před rokem dvěma, jsme si mysleli, že to jsou 3 Nikoli z titulu naší práce, ale z toho, co bylo tehdy uváděno komisí. A mé pochopení takové, že toto je asi přesnější číslo. Pokud jde, když se podíváte na zemědělství, tak náklady na kontrolu asi 4%. A potom se podíváte na výsledky. A výsledky v zemědělství jsou samozřejmě mnohonásobně vyšší oproti výsledkům při strukturálních fondech, které jsou velmi problematické. A bezprostřední odpověď by byla říci, skutečně je třeba více dělat v oblasti strukturálních fondů. A to je také stanovisko, které jsem vyjádřil v minulosti v tomto výboru, když jsme mluvili o zprávě generálního ředitele. Když si to čtete, tak vidíte, že se tam vyskytuje celá řada problémů při sloučení těchto otázek. Je třeba dělat tedy více, ale otázka je, zda současné kontroly by měly být zefektivněny, anebo to více, co máme dělat, má být ještě předmětem našeho zkoumání. A pokud jde o ekologickou část zemědělství, tak tam máme situaci, kdy postavení kontrol představuje 13 což se zdá velmi vysoké vzhledem k výsledkům, které získáme v této oblasti, tak tady je argument takový. Jsou tyto kontroly využívány tedy adekvátně, aby přinesly tedy kýžené výsledky? To jsou tedy některé prvky, a potom je tu způsob stanovení tohoto ekonomického optima. Já radši říkám ekonomické optimum než tolerovaná eh, míra chyby, protože to je vlastně nákladová otázka. Náklady na kontrolu, náklady na zisk. Pan Klas uvedl, že pokud dojde ke koncenzu, tak dalším krokem bude posunout se k dalším oblastem. Já myslím, že tam ještě předchází ten krok a ten krok je posílit informační základ pro obě oblasti, které jsou zvažovány. Jinými slovy, je tu dostatečná míra informací, aby vlastně bylo možné nastavit dostatečně robustně ekonomiku a aby člověk mohl mít dostatečnou důvěru, že ty částky, kterými se zabýváme, jsou dostatečně vysoké, aby bylo možné o tom řádně rozhodnout. My jsme minule, při minulé diskusi říkali, zda 150 eh, tedy vzorků je dostatečné. A tady máme vlastně dvě pozorování, která používáme, abychom odvodili určitou závislost, která má kritický význam. Potřebujeme více, více informací. A skutečně si myslím, že komise dělá dobrou věc, když se na něco takového soustředuje. Pokud chcete řádně zpravovat tyto prostředky, a tedy řádně efektivně, potřebujete informace o efektivitě kontrol, jaké jsou náklady na ty kontroly a je, jaký dopad budou mít tyto kontroly. Tedy svým způsobem asi by to mělo být dobré východisko a je důležité pro posouzení celé této diskuse. Avšak chci říci, že tu musí být eh, širší databáze. Samozřejmě můžeme říct si, ano, máme problémy s informacemi od členských států, nejsou dostatečné a tak dále a tak podobně. To může být pravda. Ale v této oblasti skutečně je problém, ale není to jediný zdroj informací. Může být, že třeba zkoumat dále určitý sampling, abychom byli schopni lépe stanovit eh, vlastně, že citlivost té oblasti chyb je, na, je tedy vždy ve světle příslušných kontrol. A pokud tyto informace nemáme, tak je problematické eh, to považovat a zvažovat na základě velmi malého objemu informací, které má komise. Ta je chybovost, eh, kde řekneme, že to má být 1%, a potom tu máme extrémní situaci, kde je všechno pod kontrolou a to potom skutečně to zmaří ten výpočet. To, je mé, to jsou mé osobní názory, když jsem si to četl a myslím, že je dobré, že komise se zabývá tuto oblastí, avšak domnívám se, že snahy by měly být založeny, abychom získali větší přesnosti. A jak by to mělo souviset tedy se širší otázkou ekonomické náklady jsou významnou otázkou, ale je třeba se zabývat tím širším kontextem. Já jsem velmi rád zaznamenal 3% snížení. Tento pojem, že je možné zlepšit současné kontroly bez dalších nákladů. A odhad je, že je možné díky strukturálním fondům snížit chybovost o 3% bez dalších nákladů. To je skvělé. A možná je udělat ještě více i v jiných oblastech. Zjednodušení samozřejmě. I to, tak to funguje. Nikoli extrémní forma zjednodušení bez kontrol, ale snaha o to, aby pravidla byla jasnější a efektivnější méně byrokratická. A to by skutečně znamenalo, že je možné snížit chybovost bez zvýšení nákladů. Konečně tyto aspekty mě vedou k závěru, že je důležité zkoumat míru efektivity současných kontrol protože mám pocit, že pokud efektivita nebude dostatečně vysoká, tak potom možná stanovíme míru chybovosti, která bude bránit efektivitě a bude brána jako samozřejmost a to, co jsem vyrozuměl od pana Kalase, tady není žádoucí, tady je tu určité riziko. Je třeba se trvale touto otázkou zabývat, abychom zjistili, jaká je ta přiměřená míra. To, je, to jsou mé osobní komentáře, protože účetní dvůr dále zkoumá toto sdělení. Děkuji. Děkuji. Děkuji i za tyto úvahy. Víme, jak je to citlivé téma a proto bych chtěl opravdu poděkovat účetnímu dvoru, že se dotkl této chulostivé otázky v tom rozsáhlém stanovisku, které je již několikrát stalé Pan Kasaka. Eh, Pane předsedo, nejdříve bych chtěl poblahopřát komisi za k vysoké kvalitě tohoto předloženého dokumentu. Také jste opravdu šli v tomto dokumentu do detailu, co vítám. Ale při čtení dokumentu eh, mě napadla celá řada otázek. Jednu otázku již předložil pan Ody. Zdá se mi, že tak já, jak já celou tu věc chápu, a zde se vracím do doby pana Kavala, který měl o takovéto věci zájem, zabýval se jimi, ale nyní je již zpátky v Katalánsku. Zdá se mi, že zpravodaj má pravdu podle mého názoru. A to, co tady máme, je věc, kterou musí rozhodnout auditor účetní a ne komise. Komise má svoji interní revizi a může samozřejmě také se rozhodnout v rámci svého spektra, v rámci své činnosti ale já se domnívám, že opravdu účetní dvůr nese zodpovědnost za takovýto druh rozhodnutí. Sedm procent chybovosti v případě strukturálních fondů. Toto je zajímavé číslo. Můžeme to, dejme tomu, rozdělit, rozložit na jednotlivé oblasti či na uh, státy, protože, jak již jsem řekl, toto číslo je skutečně překvapující. A jde o to, zdali bychom měli naše úsilí kvůli tomuto vysokému číslu zdvoj či strojnásobit. A dále ještě několik poznámek. Za prvé, celý proces musí být transparentní. je třeba také aplikovat běžná kritéria. Ale to, co je tady pro nás zásadní, je to, abychom měli přímý kontakt s každodenním životem, tak, abychom dokázali přesně ohodnotit, odhadnout chyby. Podívám-li se na právo účetního dvora, tak celá řada chyb je přesně popsána, ale není, jsou identifikovány. Nevíme, kdo tyto chyby dělá který orgán ve které zemi. Ale to je škoda, že nevíme, kde k těmto chybám docházím. A my o tom musíme hovořit. Musíme hovořit transparentně a nejenom teoreticky. Nesmíme teoreticky hovořit o chybách a my vlastně neřešíme ty konkrétní chyby. Druhý velice důležitý bod je je bod, se kterým já nesouhlasím. Je to otázka zjednodušení komise. Na straně čtyři své komunikace budu citovat anglicky. Komplexní pravidla a pravidla způsobilosti jsou, někdy musí splnit určité cíle, i když e, někdy je toto spojeno s chybami. Takže celý eh, dokument komise hovoří o zjednodušování. Já se nedomnívám, že toto je správný přístup k řešení problému. Já se domnívám, že zjednodušení by se mělo odehrát na straně E, zákonodárců, protože zákonodárci často neberou v potaz chyby, jak velké chyby mohou být například při udělování způsobilosti. A toto je rozhodující bod v celé této struktuře. A to je to, co musíme brát v potaz, jestliže hovoříme o přípustné úrovni chyb. My bychom se na tyto body nyní měli zaměřit. Paní Kresle, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat komisi za toto opravdu eh, pěkné stanovisko, na které jsme dlouho čekali. Myslím, že musíme být rádi, že to stanovisko teď tady je a že se můžeme opravdu z hlouby seznámit s tímto problémem což je přípustné riziko chyb. Komunikace je dobrá, ale myslím si, že je to teprve začátek a proto jsou důležité všechny diskuze. Rozhodnutí by bylo ukvapené. Myslím, že komise neučiní rozhodnutí bez nás. To je to minimum, které můžeme očekávat. Chtěla bych prostě kolegy a kolegyně poprosit, aby vedli debatu a vyzvali komisi a účetní dvůr, aby se vedla opravdu vážná debata a v třetí musí být otázka, do jaké míry jsou spolehlivé ty údaje, o které se opírá celá struktura, celá konstrukce a jsem ráda, že se nikdo eh, nesnažil mi vysvětlovat matematiku. Bylo to opravdu zajímavé. Co víme o číslech ze členské státy? Něco víme eh, na období do roku 2006, ale 07 až 13 je ještě otevřená. Eh, ráda bych byla, kdybychom obdrželi pro aktuální programy čísla i na období 2007 až 13. Na základě těchto programů se můžeme dohodnout dohodnout na metodice. A potom mám závažné pochybnosti o číslech za členské státy. Tak, jak jsou předložena čísla, není potřeba zareagovat. Když je to méně než jedno procento. myslím, reagovat nemusíme, ale já mám pochybnosti, zda je to všechno správné a chtěla bych vědět, co do těchto záležitostí členské státy všechno započítávají. Nechala jsem si dát příklady z mého regionu a e, ty počty vždy nebyly 9%, eh, ale kolem 3%. Potřebujeme něco eh, více vědět o těchto údajích a prosím komisi o ověření těchto čísel. To je minimum, abychom mohli pokračovat v diskuzi, že v ní pokračovat musíme, je jasné. Musíme zaplnit veškeré mezery. Pan komisař Kalas se zmiňoval o tom, které oblasti chybí. Ty jistě potřebujeme, ale na, zákl- na novém eh, právním základě musíme eh, do toho začlenit i kulturu. V tomto výčtu nebyla zahrnuta kultura a proto jsem položila otázku panu komisaři Fíkelovi, jak to, že eh, v tom není zahrnuta kultura. Snad byste nám k tomu mohli něco říci. Všechny oblasti, které spravují subvence, eh, by měly být předmětem našich diskuzí. Musíme zohlednit všechny oblasti a musíme být schopni posoudit kvalitu údajů a myslím, že také musíme zlepšit kvalitu údajů. A kolega Kazaka se již o tom zmiňoval. Na základě těchto dat potřebujeme eh, ranking eh, agentur a také členství Eh, členských států, anebo také potřebujeme posouzení chybovosti v jednotlivých regionech, abychom mohli eh, posoudit, v čem vězí ten problém, protože eh, to řešíme stejným způsobem, ale potřebujeme tedy chybovost regionů a potom eh, chybovost platebních agentur. To by, myslím, bylo velice užitečné. V komunikaci jsme se málo zmínili o propojenosti mezi náklady a kontrolou tady jsou určité domněnky, které pokládám za pochybné. Ty by se měly přeskoumat, protože pokud máme učinit rozhodnutí, tak to není možné na základě současných dat. Komise eh, vytvořila eh, strukturu na velice eh, pochybném podloží. Musíme ještě zlepšovat kvalitu dat. Zajímalo by mě také, jak se provádí kontrola kvality a souvisí s náklady. Nedovedu si představit, že eh, by všechny členské státy měly stejnou kvalitu kontroly. Tam, kde komise eh, doporučovala ještě určitá vylepšení, tam se, myslím, musí vycházet eh, z jiných nákladů. To jsou všechno věci, které neznáme a bylo by tedy důležité, abychom diskuzi vedli na základě čísel, které nám říkáte. Byli jste už v radě a bylo by zajímavé se dozvědět, jak na to zareagovala rada. Myslím, že parlament by se měl rozhodnout zahájit diskuzi s radou. Myslím, že povedeme tuto debatu a musíme se rozhodně postavit na stranu komise, abychom v budoucnu vedli tuto debatu. Děkuji. Pan Eaton Harris, prosím. Já si myslím, že já to vítám. Mně je líto pana Kalase a jeho oddělení, tak my politici vždy chceme, aby se vydávaly peníze na programy, které pro které se rozhodneme, protože pak se domníváme, že lidé nás budou volit. Ale my nechceme komplexní postupy a nechceme na ně vydávat také hodně peněz a nechceme také neustále kontrolovat toky peněz, protože chceme jednoduše, aby tyto peníze se dostaly k lidem. Ale potom také se nám nelíbí, když někdo zjistí, že se, že dochází k jistým podvodům či nesrovnalostem. Ale my vnímáme eh, my máme komplexní programy, ale eh, ty jsou zacílené na poměrně jednoduché cíle. My víme také, že Kontrola financování není žádná velká legrace a účetní dvůr také eh, někdy kontroluje až příliš dobře. Je to nudná práce, ale jde o to, aby účetní eh, dvůr odhalil problémy a chyby. A my my stejně poskytneme absolutorium, ať tam budou chyby či ne, ale já jako britský politik chci říci, že bychom potřebovali více čestnosti a pravdivosti. Já jsem vždy požadoval také čísla, abychom mohli porovnávat jednotlivá ředitelství a oddělení mezi sebou. A tato čísla jsme také dostali. Nebývají to vždy třeba čísla, ale například takový systém semaforu, abychom se mohli tím řídit. Takže jestliže tato čísla dostaneme, tak přesto budou lidé, kteří se budou chovat řa- zákeřně. Já totiž nejsem přesvědčen, že celý tento proces je správný. Uvidíme, co z toho udělá také rada. Ale základní bod je ten, že abyste nám dali něco, s čím můžeme pracovat a většina lidí bude spokojena. My potřebujeme benchmarking, benchmarkingová čísla, tak abychom mohli se vyhnout určitým pastem. Herr Lundgren, bitte. Pan Lundgren, prosím. Yes, um, it warms the heart of an old economist to see. Opravdu to mě velice hřeje, protože jsem ekonom a já také si myslím, že je vždy třeba dospět k určité rovnováze. Máme tady dva problémy. Jeden spočívá v tom, že musí být, je tedy velice složité stanovit přesná čísla ale vy jste tento problém určitým způsobem vyřešili. Ale druhý problém je ten, se kterým začal komisař Kalas. A to je nebezpečí stanovení přípustné úrovně. A potom tady máme ještě další metody, že eh, řekneme, že vyřešíme veškeré podvody, odstraníme je To znamená, že se také učíte ze zkušeností. Přemýšleli jste o tom, jak postupovat? Já si myslím, že se to dá vyřešit tak, že řekneme, mimo to také uděláme, budeme provádět prostě jiný druh kontrol, které mohou být namátkové či překvapivé a může to vést ke konci kariéry, jestliže řekneme lidem v jakémkoliv systému, že nám je jedno, jak se chovají. Je to sice podvod, je to zločin, ale je to akceptovatelné. Takže mě by zajímalo, zda jste přemýšleli o jakémsi druhu namátkových kontrol. Ja, eh, si, meine eh, Kolleginnen kolegy, Kollegen, Kolegyně a kolegové, víte, že jak bylo skonstatováno, náš výbor v minulosti kladl velký důraz na to, abychom se dostali z této pasti roku 99. Mnozí z vás jste ho nezažili ten rok a ty dopady, a teď to říkám zcela vědomně, že komise ve své politice výdajů byla ještě zřinlivější, dokonce bychom mohli říci zbabilejší a to přece nemůže být smysl rozpočtu, že by se v určitých oblastech nevynakládaly prostředky z rozpočtu v důsledku, já to řeknu takto, určité e, zdrženlivosti. Máme e, oblasti politiky a tady dochází k té výměny informací eh, mezi členy parlamentu, to jsme blíže realitě než ostatní. Jsou to prostě oblasti politiky, eh, kdy eh, nápisy jsou pouze prázdnými obaly, když hovoříme o tom, co bychom měli udělat, tak je to prostě k ničemu malému nebo střednímu podniku musím říci, že by se nemělo obracet na eh, evropskou úroveň a to přece vlastně není možné. V minulosti jsme eh, už několikrát měli téměř problémy vysvětlovat, že si právě kontrolní výbor stanovil za úkol, aby eh, tuto otázku Eh, přípustného rizika eh, řešil a já jsem proto velice vděčný Evropskému účetnímu eh, dvoru, který se eh, začal tím zabývat ve svém stanovisku z roku 2004. Byla to první instituce, která se tím zabývala a na to můžete být hrdí, protože to opravdu není jednoduché. A dále bych chtěla poděkovat panu Kalasovi, protože všechny ty body, o kterých teď hovořil a berte to opravdu vážně, protože eh, je nutné překročit Rubikon a to není snadné. Je třeba, abyste věděl, pane Kalasi, že nás eh, máte na své straně jako kritické přátele. Chceme, aby bylo možné lépe čerpat z toho rozpočtu a v dalším bodu, až budeme hovořit o tom dalším eh, pracovním dokumentu o revizi rozpočtu jsme se eh, dotkli otázky přípustných rizik je ekonomický optimální bod, o kterém hovořil už pan Boniči i také eh, pan místopředseda Lundgren. A potom tu jsou i takové věci jako eh, riziko pro reputaci. A potom eh, politikové na závěr k tomu musí přistoupit, ale samozřejmě e, při zohlednění expertízy Evropského účetního dvora, tedy zvolení politikové e, potom budou muset učinit rozhodnutí. Řeknu dva příklady. Co když e, několik tisíc v rámci příspěvku na asistenta člena parlamentu eh, se mine účelem, anebo eh, komisař eh, podnikne služební cestu automobilem. To je jistě nezajímavé, co se týče řádových veličin, ale ohrožuje to renomé reputaci a z tohoto ekonomického hlediska bychom mohli vynaložit více peněz v rámci mezinárodní politiky podíváme se eh, na to jako servis, to bude velice obtížné, ale politicky to bude důležité, že řekneme, že navzdory tomuto riziku eh, vynaložíme ty prostředky eh, v krizové oblasti. Já mohu jenom uvítat, co se tady dělá. Očekáváme vaši zprávu, pane eh, Moniči, zprávu vaší instituce. Vy se nemůžete stáhnout zpátky, musíte na tom dále pracovat. A myslím, že všechny tři, tedy eh, účetní dvůr, komise a parlament, musíme eh, naléhat, aby se k tomu vyjádřil čtvrtý hráč, a to je rada. A rada se k tomu doposud nehlásila a myslím, že je důležité to, co řekla paní Kresle komise a dvůr nám mohou opravdu jenom pomoci. A tato čísla, která nám eh, chybí v té komunikaci, kterou nám eh, dala komise, potřebujeme, protože kdyby to vyplynulo tak, jak to je, a je to 0,7, 0,8, pak promiňte, pak už není žádná omluva ani pro členské státy, které nám celou dobu vykládali, eh, že je zaplavuje ta eh, náročnost například u strukturálních fondů a potom těch 11%, které skonstatoval účetní dvůr jako chybovost, těch 11% má potom jinou příchuť, ale musíme eh, to opravdu konkrétně sledovat a zkoumat. Paní Gresle má stoprocentně pravdu. A potom bychom to chtěli propracovat tím směrem, zda se to zaměří na regiony, na členské státy. Komise má z toho vždycky trošku strach. Je to horký brambor, ale je to legální a stojí za to se toho konkrétně chopit a říct si, tak podívejme se, jak to vypadá s kvalitou v členských státech. E, jsem přesvědčen, že by to byl opravdu zázrak, kdyby všechny členské státy e, zajišťovaly stejnou kvalitu. A myslím, že máme ještě pár měsíců čas, měli bychom využít toho času. E, dostali jsme určité tempo do debaty a proto vám velice děkuji za tuto e, iniciativu. Děkuji všem, kteří se tím doposud zabývali a již nyní mohu říci, že náš výbor se o to bude dále starat. Pokládáme to za příliš eh, důležité. Pan Kalas, pan Boniči, máte ještě nějaké připomínky? Pan Kalas, prosím. Několik drobných připomínek. Děkuji za vaše komentáře, pane předsedo. Vy jste řekl, že jsme spojenci. Já jsem se nikdy nestěžoval na spolupráci mezi Kokobu a komisí během mého funkčního období v komisi. Takže skutečně jsme měli dobrou spolupráci eh, s účetním dvorem také. A několik komentářů. Skutečně to, co řekl pan Harry Zíten, uvedl, tedy vytvořit systém benchmarkingu. Vy jste řekl, že to je sporná otázka. Někteří politici a někteří zástupci veřejnosti nemají vůbec v oblibě benchmarkem, protože je mnohem jednodušší hovořit obecně, ale když se pustíte do benchmarkingu, tak nám to skutečně připomíná, že skutečně v jednotlivostech se skrývají největší problémy. A právě těchto problémů může být skutečně u těchto detailů mnoho. My už jsme měli nejen ekonomický model, ale my už jsme upravili, tedy optimalizovali jsme tedy ta 4% a asi by to mělo být 5 a nikoli 4%. U rozvoje venkova tam se to snížilo z 8 na 5. Takže paní Gressle chtěla, aby se to týkalo i dalších oblastí. My jsme se zabývali právě těmito oblastmi a znamenalo to ohromný objem práce a my chceme postoupit k dalším oblastem. A mohu jenom říci, že například eh, eh, administrativní náklady, kde jsme navrhli snížení tedy míru tolerovatelných chyb, tak u administrativní oblasti ta čísla jsou vysoká a rizikovost eh, právě v této oblasti je mnohem vyšší než jinde. Takže i tady je třeba provést určité úpravy a vyhodnotit to, co jde nad rámec ekonomického optima. Musím také říci, že pan Beš a paní Gressle hovořila, hovořili o spolehlivosti čísel. Samozřejmě my jsme opravili to, kde jsme měli podezření, pokud jde o výsledky, ale chci říci, že bychom se měli dohodnout na metodě. Dohodněme se s, s radou, parlamentem, komisí a účetním dvorem na jedné metodě a pak můžeme dolaďovat příslušné výsledky. Představuje to obrovský objem práce, pokud máme být konkrétní. A citlivá otázka je, kdo bude nakonec definovat ta čísla a přípustné riziko, které je nad rámec ekonomického optima. A jedno stanovisko je, že by to měl být auditor, druhý názor, že by to mělo být politické rozhodování a samozřejmě poslední by měl být ten auditovaný, kontrolovaný. A konečně to rozhodnutí by mělo být interinstitucionální. Já vám děkuji mnohokrát za jasnou podporu, za to, že jsme se rozhodli pro konkrétnější popis eh, auditu a těším se na další postup. A my jsme několik let tedy diskutovali o těch tedy ďábelských podrobnostech a o problémech souvisejících s některými výpočty, ale je to tak správně a já jsem skutečně z této diskuse nadšený. Děkuji vám mnohokrát. Chtěl by se ještě někdo k tomu vyjádřil za účetní dvůr? My bychom byli rádi, kdybyste přišli se svým stanoviskem, to už se vám říkal. Jak už jsem řekl, účetní dvůr právě projednává toto sdělení. Chtěl bych říct si, že to je zdařilý vývoj, že komise schválila dokument, který se snaží nalézt eh, objektivní řešení v celé řadě bodů. Já už jsem řekl dříve, že bohužel komise byla donucena pracovat ve velmi omezeném poli na základě dostupných informací. A možná je třeba zjistit, zda ta informační báze může být lepší, protože nakonec nejde jenom o audit těch informací, ale jde o to, zda ty informace jsou dostatečně podstatné, aby představovaly vklad do této diskuse. A bohužel se domnívám, že třeba ještě zapracovat na tomto aspektu. Ale jsem velmi rád, že tato diskuse probíhá. Myslím, že tento koncept eh, tolerovatelného rizika je s námi řadu let a celá řada nových informací se zde objevuje. A to nám umožňuje vést konstruktivní diskusy pro budoucnost. Děkuji. Děkuji. Velice vám děkuji. Budeme se tomu tedy dál věnovat. To je to hlavní poselství. Mohli bychom přistoupit ještě k poslednímu bodu a to bude bod 5. Teď se vracíme k původnímu programu, to bychom mohli navázat a bylo by dobré, kdyby tu mohl pan místo předseda eh, zůstat, protože eh, přípustná míra eh, chybovosti tu také hraje určitou roli takže přeskum finančního rámce na období 2007 až 2013 v polovině období. Myslím si, že bychom mohli projednat tento bod relativně rychle. Víte, že k tomuto tématu jsme předložili dva pracovní dokumenty Ähm, Sie haben das, äh, wir haben das äh, Příslušný výbor je samozřejmě výbor pro rozpočet a pro nás je důležité, abychom jako výbor pro kontrolu rozpočtu, také víte, že kdysi lidé eh, se k tomu vyjadřují, vyjadřovali, že je nejdůležitější, abychom tu hráli svou roli. A to především tak, abychom se k tomu vyjádřili v několika bodech. Vidíte, že jsme to také sformulovali do několika ústředních eh, bodů. Příslušný výbor předložil několik bodů, je to tedy to přípustné riziko chybovosti. Představíme také různé alternativy, ale dnes už jsme se dostali kousek dále. A jsme také velice vděční účetnímu dvoru. Myslíme si, že v budoucnu nutné přemýšlet o tom, pokud eh, nějaká politika eh, nedosahuje celá léta eh, svých cílů, tak je tu zapotřebí ji reformovat, nebo bude nutné takovou tu politiku spochybnit nebo eventuálně vůbec zastavit. Ve svém stanovisku voláme potom, aby se vytvářela vnitrostátní stanoviska jako prostředek eh, odpovědnosti členských států a v souvislosti se sdíleným eh, spravováním prostředků se dostaneme dále pouze, když budeme mít eh, u schvalování těch agentur, které spravují takovéto prostředky, že bychom takovéto schvalování zavedli. To je tedy několik důležitých bodů. Myslím, že tady budeme hrát určitou roli a doufáme, že rozpočtový výbor tyto body převezme a jsem opravdu zvědavý na vaše reakce na ně. lhůtu pro předložení pozměňovacích eh, návrhů máme 24. ledna v poledne. Eh, žádá si někdo slovo? Ne, není tomu tak. Přece jenom pan Gray. Děkuji. Rád bych se vyjádřil k těmto zajímavým myšlenkám, protože pro revizi v polovině období také je reporting velice důležitým nástrojem. Vy jste hovořil o bodech, které a také jste požádal o rovnováhy mezi finančními audity a také výkonnostními audity. Finanční audit je založen na finančním nařízení, to je to, jak také provádí komise audity legality v členským státě a také tedy audituje příslušné agentury a tak dále. My toto děláme a také audity výkonnosti. Já nevím přesně, co se tím myslí protože pro všechny oblasti politiky provádíme hodnocení, také pro eh, hodnocení v polovině období ex post a také vždy sledujeme výsledky, které byly dosaženy. To znamená, výkonnostní audity provádíme tedy prostřednictvím eh, hodnocení, což není povinností v souladu s finančním nařízením nebo založené na finančním nařízení. Také jste také navrhl, hovořil jste o kredity, toto provádíme také u nepřímého řízení, u sdílené zprávy, tak to se domníváme, že by to bylo příliš Eh, nepřiměřené a tak kdybychom měli tedy hodnotit každou agenturu, to bychom nemohli dělat. My eh, to dělají vnitrostátní orgány a my potom vycházíme z jejich hodnocení. Pokud se týče národních DAS, tak o tom už jsme několikrát hovořili máme článek 54 finančního nařízení, kde se snažíme zabezpečit, aby členské státy byly s tím v souladu. Jeden stát ta, tyto povinnosti nesplnil, ale některé členské státy, které chtějí jít ještě za rámec článku 53, tak těmto to umožňujeme a také jsme do dali například velké, svel, Spojenému království Nizozemsku a Dánsku také jisté hlavní směry či instrukce, jak by národní deklarace mohly vypadat bod číslo čtyři, vy jste řekl, že nelze eh, zabezpečit plnou odpovědnost za určité politiky, ale komise v těchto oblastech postupuje velice Eh, systematicky a také jsme určité politiky eh, zrušili, jestliže jsme zjistili, že je není možné kontrolovat, nebo jsme také toto modifikovali. Například to je také len, byla to bavlna a další eh, produkty a my jsme se snažili v minulém rozpočtovém období eh, zlepšit strukturu tak, abychom mohli struktury lépe kontrolovat. Pan Fiegel hovořil o tom, co jsme udělali také v oblasti vzdělávání a kultury, tak, aby tyto politiky bylo možné plně kontrolovat. Také jsme hovořili o přípustnosti chyb to jsou naše poznámky k středně dobé revizi. Děkuji. Jsou ještě nějaké připomínky ze strany účetního dvora? Ještě jednou bych za nás chtěla říci, že lhůta eh, pro předložení pozměňovacích návrhů je 27. v poledne. Chtěl bych uzavřít tento bod. Dospěli jsme ke konci programu schůze, jak bylo úvodem řečeno. Debata ke zprávě pana de Blázeho se bude konat v únoru a chtěl bych vám připomenout a prosíme zejména zástupce politických skupin, že zítra v 9 hodin začneme dvěma hlasováními. Zítra v 9 dvě hlasování. A tak děkuji za velice efektivní a skvělou spolupráci během tohoto odpoledne. Doufám, že bude takto pokračovat během celého roku. Končím eh, zasedání a eh, budeme pokračovat zítra v 9.